Ich bitte Platz zu nehmen. Dámy a pánové, prosím, usaďte se. Eh, budeme pokračovat eh, v našem zasedání a já bych eh, prosil kolegy, které, kolegům, tedy, kteří na rozdíl ode mě tady byli, bych chtěl poděkovat, že se nepokusili zabránit tomu, abych se dostal na toto místo. A já vám nyní slibuji, že budu s tímto výborem velice úzce spolupracovat a e, velice e, rychle budeme chtít e, si zvolit své politické priority, abychom tedy k neštěstí komise a zahraničního servisu posazovali tvrdší strategii. Takže děkuji, děkuji vám mnohokrát a v příštích týdnech budeme muset tvrdě pracovat. Nyní je mi potěšením, že mohu přivítat pana komisaře pro rozšíření a politiku sousedství, pana Štefana Fileho, eh, který eh, nám přednese svůj úvodní proslov a nejdříve ovšem dáme slovo moderátorovi Eh, naše, našeho zasedání. Eh, gracias, Elmar. Eh, yo también quisiera dar la... Děkuji, Elmare. Já bych chtěl přivítat pana komisaře, který má na starosti politiku pro rozšířování a e, politiku e, e, sousedství. A mm, mm, děkuji, že tedy přišel na tuto druhou část, kdy eh, provádíme bilanci arabského jara. Dnes dopoledne pan eh, eh, velvyslanec Taylor řekl, že Evropská unie udělala také chyby a že je zde určitý deficit z důvěryhodnosti Evropské unie. Třeba se podívat realitě do očí a realisticky i vyhodnotit výsledky voleb v těch zemích, kterým, ve kterých došlo k volbám Tunisko, Egypt, Maroko, zajímavé jiných okolností teda ale. A potom eh, i další eh, procesy eh, se chystají v, Alžírsku. A Evropská unie reagovala prostřednictvím společného sdělení 25. května a tam se zdůrazňovalo, že je třeba podporovat transformace v těchto zemích, ekonomický inkluzivní rozvoj a také je třeba vzít do úvahy i regionální aspekty této problematiky a zároveň eh, to, že je třeba, abychom měli nezbytné mechanismy a nástroje, abychom tuto situaci mohli řešit. V tomto kontextu bych rád, eh, pane komisaři File, mm, eh, vám položit otázku, která se týká kondicionality těch podmínek, které jim klademe a já si myslím, že je třeba si stanovit určitá kritéria, eh, podle kterých budeme reagovat a, a jak tedy budeme utvářet tyto, eh, tato kritéria kondicionality vůči těmto zemím. A také i protože tady máme pana Vimonta, tak by bylo třeba vzít i do úvahy nový politický scénář kvůli volbám a do jaké míry tedy Evropská unie by svým způsobem eh, eh, mohla prosazovat své priority a zájmy eh, u těch vlád, které nyní vznikají po těch volbách vzhledem k situaci? A James Becker, bývalý státní tajemník USA, říkal, že diplomacie to je činnost, která znamená, že je třeba kultivovat, eh, vlastně chovat se k tomu jako k zahradce, k zahradě, je třeba kultivovat, pečovat. Eh. A v tomto kontextu já si myslím, že asi mm, věci tedy nebudou tak úplně eh, jasné, dokud Evropská unie nebude mít jedno, jednoho partnera, kterému bude moci zavolat, ale teď již e, e, e, si myslím, že nastal, nastal ten okamžik, abychom začali tedy vyvíjet tuto péči a já bych rád tedy, pane komisaři, abyste tedy pane komisaři File, abyste přednesl úvod v době, kterou jsme vám přidělili, tak abychom měli i prostor na otázky a připomínky zde členů přítomných, tedy Evropského parlamentu i národních parlamentů. Děkuji. Uh, děkuji, pane předsedu. A blahopřeji vám. Vážení členové Evropského parlamentu, vážení členové národních parlamentů, děkuji vám, že jste mne pozvali při této významné příležitosti a také děkuji, že jste pozvali mnoho význačných členů národních parlamentů. Uplynul již více než rok od prvních protestů arabského jara, které spustily historickou sérii událostí, které pokračují dodnes. Byli jsme svědky toho, jak lidé v tomto regionu vyjadřují své přání pro lepší budoucnost, hlubší demokracii, respektování základních práv a také lepší život v důstojnosti jak pro sebe, tak pro budoucí generace. V několika zemích došlo ke skutečnému a působivému pokroku. Zvláště mám na mysli Tunisko, ale také Maroko. V jiných zemích byly reformy zahájeny, ale ještě je třeba toho mnoho učinit, než se naděje lidí splní. Zde mám na mysli zvláště Alžírsko, kde byla celá řada reform zahájena. Evropská unie v rámci svého nového akčního plánu je zamýšlí podpořit a vyslat tak jasný signál podpory v rámci evropské politiky v sousedství. V dalších zemích ty změny nejdou správným směrem. Celkově je však jasné, že proces demokratizace bude velice dlouhý. Budou zde určité dílčí neúspěchy, frustrace, ale já jsem přesvědčen o tom, že demokratické síly byly spuštěny a občané mají stále více možností. To ovšem neznamená, že by Evropská unie měla stát někde v pozadí nečině a dívat se, jak historie postupuje kupředu. Musíme být důležitým agentem těch změn, i když ne vždy jsme postupovali správně. A já se domnívám, že neustále je třeba ověřovat realitu a to zda naše politiky a naše nástroje skutečně reálné situaci odpovídají. Je to neustálý boj a společný boj, pane předsedo, tak, aby naše zájmy a naše hodnoty byly co nejblíže těm, které mají státy na jih Evropy. Já jsem eh, přesvědčen, že Evropská unie se jasně postaví za síly modernizace a změny. Nemůžeme jen nečinně přihlížet. Chtěl bych eh, v tomto kontextu připomenout naše celkové cíle dříve, než pohovořím podrobněji o implementaci a o našich úkolech do budoucnosti. Naším prvním cílem je samozřejmě podporovat ty partnery, kteří zahájili reformy směrem k demokracii, právnímu státu a lidským právům a také k inkluzivnímu ekonomickému a společenskému rozvoji. Je to zásadní pro trvalou a skutečnou prosperitu a stabilitu, nikoli takovou, která chrání autokraty, ale takovou, která zajišťuje harmonický a důstojný rozvoj našich partnerů a e, lidí v regionu. Naším druhým cílem je rozvíjet partnerství se společností, tedy vedle toho, že budeme rozvíjet vztahy s jednotlivými vládami. Je třeba opírat se o zásadní princip more for more, více za víc. A musíme tuto zásadu konkrétně realizovat. Důležité je nadále aplikovat pozitivní kondicionalitu a také být flexibilní, tak, aby Evropská unie mohla své pobídky přizpůsobovat neustále se měnícím příležitostem a úkolům velice se těším na diskusi o těchto a jiných aspektech eh, v nějakém příhodnějším okamžiku, až bude více času. Pane předsedo, vážení kolegové, chtěl bych také zdůraznit několik našich úspěchů v oblasti těch známých tří v angličtině M, Money, Mobility and Markets, mobilita, peníze a trhy. Na rok 2001 eh, 2011 jsme, respektive na nadcházející dva roky jsme plánovali navýšit asi o miliardu euro financování tohoto regionu a rovněž zde máme nový asistenční program Spring, který by měl eh, podporovat právě růst a ekonomiku. Je to velice vhodný název nebo vhodná zkratka. Znamená to, že na roky 2011 až 2012 eh, bychom měli poskytnout asi 350 milionů euro na různé reformy. Dále je zde financování ze strany Evropské investiční banky, které bylo navýšeno o jednu miliardu. Dále je zde Evropská banka pro obnovu a rozvoj. Ta rozšířila svůj eh, mandát, respektive navýšila své financování které se bude pohybovat kolem 2,5 miliardy euro za rok. Důležitá je pro nás eh, podpora občanské společnosti, posílení občanské společnosti. Eh, loni v září jsme zahájili nástroj pro občanskou společnost Civil Society Facility a také jsme eh, ustavili European Endowment for Democracy. Evropská komise rovněž obnovila a posílila podporu nadaci Anny Lind. A Minulý týden jsme se dohodli na novém programu ve výši 4,8 milionů euro na podporu politických a hospodářských reform v zemích jižního sousedství, který začneme uplatňovat v Tunisku a v Maroku a samozřejmě budeme rovněž využívat odborných zkušeností a přidané hodnoty, kterou může přispět Rada Evropy, která zde má úzké vztahy a může navázat důležitá partnerství, eh, která již Rada Evropy navázala s Tuniskem a s Marokem a snaží se navázat i s dalšími našimi jižními partnery. Bude ale ještě třeba vykonat eh, toho mnohem více, potřebujeme zahájit skutečný dialog s partnerskými zeměmi a s jejich občanskými společnostmi. Rovněž je třeba, abychom vypracovali více strukturovaný a pravidelný dialog s občanskou společností, tak, abychom využili jejich znalostí a zkušeností a také, abychom zvýšili povědomí o našich komplikovaných zásazích. Pokud jde o mobilitu, zde je důležité posílit mobilitu a posílit také kontakty mezi lidmi. To je samozřejmě klíčové, pokud chce Evropa skutečně navázat skutečně partnerství se sousedy ve Středomoří. Jsem rád, že byly e, s Marokem a s Tuniskem v říjnu roku 2011 zahájena partnerství pro mobilitu a doufám, že během toho stávajícího dánského předsednictví budou moci být podepsána. Tato partnerství pomohou rozvíjet komplexní a vyrovnanou spolupráci při řízení legální i nelegální migrace, readmisí, otázky víz, mezinárodní ochranu a také otázky bezpečnosti a ochrany hranic. Dále zde máme dalších 740 dalších grantů v rámci programu Mobility Erasmus Mundus, které by měly usnadnit výměnu akademiků s tímto regionem. Ta částka je tedy, respektive ten počet je tedy na ten stávající akademický rok. Dále bude těmto zemím poskytnuto dalších 80 milionů euro v letech 2012 až 2013. A nakonec se dostávám k trhům. Zde je třeba znovu projednat eh, mandát na komplexní dohodu o volném obchodu, respektive tato, tyto dohody již byly potvrzeny radou 14. prosince a jde o dohody s Egyptem, Tuniskem a Marokem. Tyto dohody by samozřejmě měly usnadnit eh, hospodářskou integraci s evropským vnitřním trhem, ale bude to nějakou dobu trvat a proto musíme při nést i taková opatření, která bude moci zavést poměrně rychle a která oběma stranám prospějí. Jde například o dohodu o liberalizaci v oblasti zemědělství s Marokem. To je jeden tak příklad takovéhoto opatření. A já doufám, že Evropský parlament schválí tuto dohodu na svém únorovém plenárním zasedání. Také doufám, že se nám brzy podaří uzavřít podobnou dohodu s Tuniskem. Vedle těchto tří M jsme aktivní i v oblastech dopravy, energetiky nebo informačních technologiích. Ve všech těchto sektorech eh, zintenzivňujeme naši spolupráci s jižními sousedy. Také mi dovolte, pane předsedo, že bych chtěl zdůraznit, že Evropská unie byla uznána jako klíčový partner pro organizaci a monitorování demokratických voleb v regionu. Naše pozorovací mise do Tuniska byla velice oceněna a já jsem hrdý na to, že alžírské orgány nás rovněž mezi ostatními mezinárodními organizacemi pozvali, abychom se stali pozorovateli nadcházejících voleb v Alžírsku. Také v Maroku poskytujeme odborné poradenství a podporujeme národní eh, pozorovací mise v Egyptě. Pokud jde o budoucnost. Ten postup přechodu bude v každé zemi odlišný, proto je důležité vybudovat si s každou eh, zemí eh, zvláštní, specifický dialog, který by měl zahrnovat vlády, podniky, občanskou společnost, think tanky a další. Samozřejmě, že potřebujeme nezbytnou zpětnou vazbu, abychom neustále mohli své nástroje a své politiky upravovat vyvíjející se situaci. Samozřejmě, že politická podpora jednotlivých institucí Unie, ta je, to je jasná věc, to je dané, ale musíme se snažit, abychom to realizovali i v praxi. tento program, o kterém hovořila také paní eh, baronka Eštnová, je jasným důkazem toho, že ten, celý ten proces má podporu nejen Evropské unie, ale také jednotlivých eh, členských států a institucí. Já když jsem byl naposledy v daném regionu, tak mi bylo řečeno, že ten úspěch se nebude měřit podle výsledků prvních demokratických voleb, ale spíše až po nějakých třetích nebo čtvrtých volbách. Proto musíme s vládami jednotlivých zemí budovat skutečně pevné základy jejich růstu. Samozřejmě, že zde máme celou eh, řadu zkušeností eh, z minulosti. Musíme rovněž využít eh, spolupráce zemí Magrebu, což přispívá k nárůstu HDP těchto zemí o 2%. Je to velice důležitý příklad pro ostatní země regionu. A já jsem tedy velice rád, že vztahy mezi Marokem a Alžírskem se úspěšně prohlubují a doufám, že brzy začne fungovat eh, také Unie pro Středomoří a bude nadále podporovat konkrétní projekty a iniciativy, které posílí solidaritu ve Středomoří. Také bychom se neměli obávat výsledků těch demokratických voleb. Měli bychom s našimi partnery hovořit a posuzovat je na základě faktů a toho zda respektují mezinárodní závazky. Minulý týden jsem byl v Maroku a setkal jsem se s místním eh, ministerským předsedou, který potvrdil, že jeho vláda má zájem na zlepšení základních svobod a správě země a také posílit své partnerství s Evropskou unii. A jsem velice rád, že tuniský ministerský e, předseda. Jsem e, příští týden e, přijede a také bude hovořit o závazcích své vlády. Na závěr mi dovolte zmínit úlohu Evropského parlamentu, který má velice zásadní roli a zodpovědnost při doprovázení procesu transformace, nejen tím, že bude spolupracovat s dalšími institucemi Evropské unie a podporovat návrhy Evropské komise, ale také tím, že podpoří eh, návrhy týkající se většího politického zaměření se a udělení finančních zdrojů eh, k těmto zemím. A jsem si zcela jistý, že společně můžeme podpořit proces, který povede ke skutečné a hluboké demokracii. Děkuji mnohokrát a těším se na vaše komentáře. Hmm. Děkuji, pane komisaři, než dáme slovo dalšímu řečníkovi, tak dovolte, abych vyjasnil, že dnes dopoledne pan velvyslanec Taylor nám řekl, že eh, Spojené státy učinili určité chyby a já bych rád, jak, abychom my jako Evropská unie, tedy abychom e, také přiznali, že jsme je učinili. A další, e, kdo má slovo, je pan e, Vimont z diplomatické služby. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu hovořit dlouze a jenom dovolte pár poznámek k tomu, jak eh, teď vypadá ten politický scénář v dotčených státech, mm, které eh, prošly arabským jarem. Musím to udělat, protože pan komisař File již řekl všechno, takže mě eh, zbylo málo témat a já bych spíše se chtěl jenom vyjádřit k tomu, co teď vidíme v těchto různých zemích a možná eh, vám popíši, eh, čeho se snažíme držet, když jednáme s těmi politickými aktéry. Pokud chceme pochopit, co se tam děje, tak musíme eh, to vidět precizně a podívat se na konkrétní situaci v konkrétní zemi, protože ty situace se liší. A eh, nesmíme tedy na toto zapomínat. A mm, řada z těchto zemí nemá stejnou politickou historii, nemají stejné politické tradice a i když třeba hovoříte o e, muslimských politických stranách, tak nesmíte směšovat Enadu v Tunisku třeba, která nemá moc co dočinění s muslimským bratrstvem v Egyptě a mají jiné tradice. Třeba i například existovala velká napětí dříve mezi muslimským napětím v Sudánu s panem Tuhabí před několika lety. To bylo, kdy existoval velký spor a velké tenze, eh, které se týkaly samé podstaty politického islámu a jeho vztahu s demokracií a jakou roli by měl hrát Korán v politickém životě. A takže zde my musíme eh, si uvědomit, že již mají v historii určité kontroverze. A když se to budeme snažit shrnout, eh, tak dovolte, abych řekl toto. Za prvé, máme zde země, kde ten proces voleb již proběhl a kde se konstituují nebo se již vytvořily nové vlády a samozřejmě to je Tunisko a Maroko, které e, již tento proces započaly. Potom máte země, kde došlo k volbám, třeba Egypt, ale kde zatím ještě nemáme novou vládu. A jak víte, tak e, e, tady jde o dost takový nesnadný přechod kdy eh, egyptská armáda bude muset nalézt způsob, jak eh, hladce, bezproblémově předat vládu, civilní vládu, vládu eh, civilistům. A nyní se tam o tom jedná a ono to asi určitou dobu ještě bude trvat a i mm, e, se tam mm, nyní e, konstituje vlastně ústava, všech, celý ústavní pořádek. Potom jsou země, kde probíhají změny, ale žádné volby, jako Jemen, Libie, a jak i vidíte, každý den situace je ještě dost nestabilní tam, i když Eh, již tam neprobíhají podobné události, jako třeba teď ještě v Syrii nebo do určité míry v Bahrajnu, které bych považoval za další kategorii zemí, zemí, kde pořád ještě panuje velká nestabilita. A nakonec jsou to země, kde čekáme, že nastanou změny, které se již nějak naznačují, ale Eh, zatím se úplně nerozvinuly, jako Jordánsko nebo Alžírsko také, kde se mají konat volby. Štefan nám připomněl, že i eh, vyšleme pozorovací misi eh, a jak to vypadá, ty volby budou znamenat dost velkou změnu, takže takto ten scénář vypadá. A když hovoříme o Egyptě nebo o Tunisku, tak mm, mus, nesmíme zapomínat na tyto rozdílné situace, scénáře. A ještě poslední poznámka. Všichni do určité míry byli překvapeni rolí Tuniska tím, eh, jak se tam vyvinul politický proces. Ale nezapomínejme, že Tunisko má za sebou dlouhou historii, na což se zapomíná. Před Benalim to byl prezident Burkiva. A když se Tunisko osvobodilo, tak Burkiba pro řadu politických pozorovatelů byl Eh, eh, lídrem, který byl dost eh, napojen na Turecko, protože i on do Tuniska přinesl sekulární prvky. A to, co se teď děje v Tunisku, je třeba vidět v tomto světle. A to, že zde je za Tuniskem ta dlouhá tradice svobody žen, například politického diskursu, sekulární společnosti, která již se tam etablovala, ale samozřejmě v Tunisku eh, vidíme spoustu nedostatků, mm, které přetrvávají od doby nezávislosti, ale nesmíme zapomínat na historii, eh, že tam je ta historie veřejné debaty. To je moje první poznámka. A druhá, samozřejmě eh, naše intervence, naše aktivity musí být přesně adaptovány konkrétní situaci v dané zemi. A my jsme se snažili jít postupně a postupně etapově reagovat na události v těchto zemích. Za prvé začali jsme tím, že jsme nabídli pomoc při volbách a při eh, utváření ústavního pořádku. To bylo v Tunisku například, kde jsme také navrhli to i Egyptu a také velice úzce jsme spolupracovali s s libijskou občanskou společností v Benghází. A druhá fáze znamenala pomoc při budování kapacit občanské společnosti v těchto zemích a zde máme různé nástroje, především je to nástroj stability, který používáme, ale teď vytváříme eh, s vaší pomocí, doufám, tu Evropskou nadaci pro demokracii, tak doufáme, že tuto nadaci budeme plně využívat jako nový nástroj. Třetí fáze když jsme byli požádáni, tak jsme řešili nalehavé problémy, eh, tak jak nás o to žádali ty dočasné orgány. Takový příklad, Libie například nyní eh, se na nás obrátili a jednoduše nás požádali, abychom jim pomohli s kontrolou hranic, s bezpečností, a potom se vším, co se týkalo reformy médií a komunikací. Velice úzce spolupracujeme s úřady těchto států, poněvadž e, zde e, platí jedna věc všude stejně. E, pořád nám připomínají, že jsou suverénní a nezávislí a ani na vteřinu by nás nemohlo napadnout, že jim něco budeme vnucovat že jim budeme říkat, co mají dělat. Takový příklad situace tam. Třeba stávající vláda v Libii se považuje za vládu pro zatímní, jak víte, e, do léta mají proběhnout volby. A tudíž e, žádají o podporu, o pomoc při vyhodnocení situace, ale zároveň opatrně, protože nechtějí anticipovat eh, budoucno, nechtějí eh, eh, předjímat, co by měli dělat jejich nástupci. A takže teď je třeba dobře vyvážit, kam až bychom mohli zajít bez toho, aniž bychom nějak předjímali či ovlivňovali orgány, které vzejdou z voleb. A čtvrtá fáze, nejdůležitější asi, eh, která je spojena s tím, co jsme slyšeli od pana komisaře Fileho, a to jsou ty naše dlouhodobé aktivity. Týká se to obchodu, školství, vzdělávání, imigrace, investic. A, jak řekl pan komisař před pár minutami, eh, D a pan eh, Leon určitě vám to také řekl, my jsme vytvořili task force, eh, tato aktivita byla úspěšná v Tunisku, zkusili jsme to i s Jordánskem a potom eh, tam mm, a paní baronka Aštonová určitě mm, i vás požádá, abyste se připojili k té task force. Tady jde o to, Mm, zajistit participaci všech různých aktérů, mm, tak abychom mohli e, e, dát impuls ekonomice. Protože za celou, tou, za celou tou politickou scénou stojí ekonomická situace, která je velice obtížná e, v těchto zemích a celá řada nových politických hnutí či stran eh, bude muset řešit eh, ten největší problém. Třeba Tunisko-Egypt, cestovní ruch, to byl jejich hlavní zdroj dřív. Egypt a Tunisko přišly o 30 až 50 eh, příjmů tržeb cestovního ruchu. A tak jak vidíme ještě, nejsme schopni přesvědčit turisty, aby tam zase začali jezdit. A právě my v té task force budeme i debatovat o tom, jak na, nalákat soukromé banky, i včetně banky BERT a jiných tedy investičních bank a e, soukromé investory, aby tam investovali a pomohli systému. A, a třetí poznámka, tady skončím. E, to znamená, Eh, eh, co bychom se měli snažit implementovat, jaké postoje eh, bychom měli prosazovat při jednání s těmito různými politickými aktéry. S tím, že v těchto zemích je politická scéna úplně nová a my často máme v hlavě takové stereotypy, islám versus demokracie a podobně, ale já myslím, že to je něco více. Je to komplexnější, protože zde vznikla nová generace občanů, eh, kteří se začali politicky angažovat eh, a mm, vznikl zde úplně nový duch a tyto lidé uvažují úplně jinak než jejich předchůdci. Jsou to děti internetu, kteří nemají za sebou žádné to dědictví. Jsou to lidé velice chytří, především v Tunisku a v Egyptu, v Egyptě. A e, e, ty, ti pořád si kladou otázky, zdali by měli spolupracovat s těmi novými politickými stranami. A velký problém těch nových politických hnutí a stran jsou lidské zdroje, základna. A je třeba si uvědomit, že třeba i v hnutí muslimské bratrstvo tam probíhají debaty v tom eh, smyslu, eh, tedy do jaké míry se držet striktně Koránu, nebo zdali se neotevřít, eh, neotevřít svůj statut, otevřít se i jiným lidem, kteří nejsou tak úplně naladěni jako oni. To je velká otázka. Zdáli budou schopni vůbec přitáhnout novou generaci mladých lidí a zdali mladí lidé se připojí k této politice, k tomuto politickému hnutí. Ono to je velice eh, evidentní, když mluvíte s, s lidmi z náměstí Tahir nebo s mladými Tunisany a oni si kladou otázku, co dělat, kam se připojit. Kromě toho, a to je můj druhý bod, a zatím vším za eh, tou novou demokracií, která se v těchto zemích buduje, tak eh, je celé to téma budování moderního státu, který by byl schopen, jak jsem říkal před chvílí, eh, zvládat novou ekonomiku, kterou všichni tak potřebují. Jsou to obrovské problémy budování moderní demokracie, moderního státu, prosazovat sekulárnější přístup k tomuto. A tím teď skončím. My, jakožto Evropská unie, musíme eh, mluvit s těmi lidmi a eh, musíme mít oči otevřené, samozřejmě pečlivě sledovat vývoj a v tom smyslu, že co se teď děje v těchto zemích, to je něco úplně nového, než to, co se tam dělo v minulosti. Já jsem hovořil asi příliš dlouze, za což se omlouvám. Děkuji za pozornost. Děkuji, děkuji, eh, pane Vimonte. Máme zde 12 zájemců o slovo, takže prosím, eh, eh, jako dnes dopoledne, dvě minuty máte. První, koho mám na seznamu, to je pan Gapes as eh, a eh, House of Commons. Will... Děkuji vám. Já eh, bych vznesl otázku, jakým způsobem je možné zajistit, aby naše práce v diplomatické službě Evropské unie byla koordinována s prací, které odvádí jednotlivé vlády členských zemí. Děkuji vám za tuto vynikající otázku. Nyní paní Dekajta. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že jak pan Füle, tak pan Vimon připomenuli, do jaké míry je důležitý ten ekonomický aspekt, abychom správně interpretovali arabské evoluce. A myslím si, že to, co můžeme udělat my, pokud jde o podporu hospodářského rozvoje, že to je nejlepší způsob, jak jak udržet eh, mimo moc ty hlavní radikální a islamistické skupiny, protože právě ta eh, špatná hospodářská situace umožnila eh, jejich zvýšenou popularitu. Myslím si, a mám zde na mysli zvláště Palestínu, když byly eh, otevřeny eh, volební seznamy, tak docházelo i k tomu, že některé eh, islamistické strany přijímaly na své seznamy například křesťany, protože chtěli prostě získat co největší podporu. Pokud jde o hospodářství, zde zazněly jak pozitivní, tak méně pozitivní zprávy. Zvláště se to týká toho, že Evropa Evropský parlament eh, odmítl dohodu o rybolovu. Já bych se mohla eh, zeptat, jak to bylo vnímáno a zda byste mohl rovněž říct něco o otázce západní Sahary, eh, která byla v podstatě v pozadí zamítnutí té dohody o rybolovu. A druhá otázka, patrně na pana eh, Vimonta. Dnes jsme vůbec nehovořili o, nehovořili o Sýrii. Evropa na ní uvalila nové hospodářské sankce, ale eh, byl odmítnut eh, jak ten arabský plán, Moskva podepsala s Damaškem smlouvu o koup o prodeji 36 vojenských eh, letadel. A já bych se tedy chtěla zeptat, eh, jaká zde bude úloha Evropské unie, protože to zatím není příliš jasné. Děkuji. Pan Daladas, paní Dalada z Řecka. Děkuji vám. Poté, co jsme si vyslechli nyní a také dopoledne, je Evropa významná a musí se hrávat významnou roli v době po arabských revolucích. E, máme tady evropské financování a také nadaci pro demokracii. E, všem je samozřejmě jasné, že tyto demokracie mohou přetrvat pouze tehdy, když změna zasáhne také lidi, národy. Čili tady nejde pouze o evropskou pomoc. Tady jde spíše o obrovskou investici, kterou Evropa musí investovat do svých jižních sousedů. A to také eh, v souvislosti s dlouhodobějším výhledem. Proto tedy bychom měli nejenom jako národní parlamenty, ale také jako Evropský parlament eh, plnit svou roli. Proto bych chtěla eh, zopakovat ještě to, co už jsem řekla dopoledne panu Leonovi, pane komisaři, je důležité, abychom tam byli přítomní, abychom tam spolupůsobili, zasahovali do debaty. Evropský parlament má velkou odpovědnost za stabilitu v tomto regionu a proto je důležité, abyste se také vy tímto tématem zabýval v rámci Spojených národů, musí evropská diplomacie ukázat, že my nejsme nastaveni na konfrontační kurz, nýbrž, že chceme spojit síly, tak aby neinvestovala každá země za sebe. Důležité je skutečně zachovat tam mír a demokracii. Děkuji vám. E, nyní paní Gomez. Děkuji vám. Já bych se chtěla zeptat pana komisaře Fileho, eh, vzhledem k tomu, co se zeptala paní kolegyně de Kaiser k Maroku a eh, k, se, eh, k západní Sahaře. My jsme na zahraničním výboru dneska schválili zprávu, která se týká posíleného statutu pro Maroko. A to znamená obou stranu zodpovědnost. Já bych tedy vás chtěla požádat, abyste se zmínil o západní Sahaře v rámci regionální spolupráce mezi Marokem a Alžírskou a e, v souvislosti také se celým sousedstvím, včetně Libie. Pokud se týče e, voleb e, v Alžírsku, tak my tam samozřejmě máme přijaty nyní standardní pravidla a zřejmě to půjde stejný směr jako se to odvídalo v Tunisku. Eh, já bych se chtěl zeptat ještě toto. Samozřejmě, že je eh, důležité, abychom tady měli jakousi evropskou spojenou frontu a nikoli národní agendy, jak to bylo v minulosti. A já musím říct, že jsem překvapena, že eh, nikdo nehovořil tedy z evropských představitelů o návštěvě prezidenta Bašíra a třeba také e, o e, tom, že Syrie má určité závazky, pokud se týče spravedlnosti a de facto ono se to týká i Libie. A také bych chtěla říct si toto. E, my tady máme značnou tedy nestabilitu třeba v Jemenu a jinde tedy na, na arabském prostoru, například v Bahrajnu. Obrigado, Děkuji. Prosím nyní eh, člena irského parlamentu. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěl poblahopřát eh, našim řečníkům jak na dopoledním, tak na odpoledním eh, zasedání, respektive tohoto slyšení. Mnoho z nás, respektive mnoho lidí vidí arabské jaro jako hrozbu, ale já to vidím spíše jako výzvu když eh, Evropská unie je zde prochází jakýmsi testem eh, lakmusového papírku toho, co může dělat. Na jedné straně je třeba přesvědčivosti a na druhé straně je třeba co nejméně vměšování se a nátlaku. A je třeba skutečně použít ty nejjemnější diplomatické taktiky, a pr- postupovat prostřednictvím politiky sousedství, tak, aby Evropská unie nebyla viděna zeměmi arabského regionu jako jakási hrozba. To je skutečně velká výzva. Myslím si, že zároveň musíme všichni uznat, že někdo považuje určitou situaci za demokracii, zatímco někdo jiný nikoli. To vše záleží na tom, odkud pocházíme. A musíme si uvědomit, že vždy bude někdo nespokojen, vždy se někdo bude snažit o vyvolávání nestability ve snaze dosahovat svých cílů, své agendy. Toho si musíme mít stále na paměti a musíme se snažit zajistit, že musíme vždy spolupracovat. Cokoliv můžeme jako Evropská unie udělat, musíme to udělat společně. Nikoli jednotlivé státy, ale unie jako celek pouze takovým způsobem se nám podaří prezentovat Evropskou unii v pozitivním světle. Děkuji. Pan Lansdorf. Eh, Děkuji vám, pane předsedající. Já eh, s posledním řečníkem, eh, s kolegovi z mohu jedině souhlasit. Mám dvě otázky. Jednu na pana Vilmona, jednu na pana Fileho. Eh, pan, na pana Vimu. Eh, vy jste byl eh, vyslancem ve Washingtonu, než jste se stal generálním tajemníkem diplomatického servisu EU. Byl jste tady vyslancem Francie. K vaší cestě na severní Afriku. Vnímal jste, že se tam v zemích, v hlavních městech těchto zemí nyní dívají na Evropu trošku jinak? Byl to vlastně prezident Sarkozy, kdo byl tím hybatelem za eh, změnou režimu v Libii. Zatímco američané eh, se tady vědomně drželi v pozadí. Eh, vidíte, že by z toho vyplývala nová bezpečnostní politika, bezpečnostní role pro Evropu eh, v Středomoří. Eh, na pana komisaře Fileho, já vás chci citovat, protože to, to, co jste řekl během prezentace, to bylo pro mě trošku objev. V ne, Eh, velice diplomaticky jste řekl, že doufáte, že Unie pro středomoří může začít brzy pracovat tím, že bude identifikovat projekty a tak dále a tak dále. Eh, co můžeme udělat, eh, abychom toto mohli prostě zrušit? Je to neefektivní, neefektivní využití peněz, ta práce tam moc není udělaná, já prostě nevidím, co, co dělají tito lidé, protože pokud to ještě nezačalo fungovat, ale teprve to začíná identifikovat, identifikovat projekty, tak jak, co to vlastně chce dělat. Děkuji vám, pane Lambsdorfe. Eh, pan kolega ze, z Kypru. Děkuji. Eh, já bych chtěl říct toto. Pan komisař File říká, že Evropská unie Eh, určitě eh, nechce nebo nebude dále podporovat nedemokratické režimy a že je třeba dbát a respektovat lidská práva. Ale samozřejmě musíme být sebekritičtí, protože v minulých desetiletích jsme spolupracovali s nedemokratickými režimy. Ale aby tato sebekritika měla nějakou hodnotu, musíme se zamyslet také nad novou politikou. Nestačí nyní eh, revoluce a volby v Egyptě a v Tunisku, a, nebo třeba sebekritiku sypat si popel na hlavu eh, v souvislosti s Bahrajnem. My prostě musíme debatovat o nové politice. A to tež samozřejmě platí také pro Kuwait i tam vládne sporný režim. A ještě na závěr bych chtěl říct toto. Hovořilo se o roce 1989 a o e, pádu železné opony a berlínské zdi. Tady e, zazněla určitá přirovnání, ale prostě je třeba říci, že demokracie se nedá zaručit pouze volbami. E, volby, které jsou spravedlivé a nespochybnitelné, jsou samozřejmě důležité, ale nyní máme také nebezpečí, že demokratické principy by mohly vést k tomu, že islamistické síly se dostanou k moci. Zažili jsme to, jak to vypadalo třeba, když padl šáhův režim v Iránu. Děkuji vám, pan Rouček. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Naši přátelé z národních parlamentů eh, zdůrazňují potřebu spolupráce, ať už na úrovni institucí EU a samozřejmě také na úrovni eh, vlád národních států. Ale eh, já bych rád tuto kooperaci ještě rozšířil, protože ten úkol arabských revolucí je tak velký, že prostě jednotlivá země to nezvládne s vlastními silami. Já mám eh, konkrétní otázku k zemi, jejíž eh, vliv v regionu narůstá den ode dne, a to je Turecko. My se pokoušíme integrovat Turecko do EU, Turecko eh, je zapojeno do procesu rozšířování. Já se tedy ptám, jak spolupracujeme v této konkrétní otázce? Spolupracujeme vůbec nějak s Tureckem? Turecko pro většinu arabských muslimských zemí je to jakýsi model. Jsou tam vedle sebe lidská práva, občanská práva, více demokracie, Eh, poměrně efektivní státní zpráva, eh, právní stát a ekonomický rozvoj, což jsou cíle arabské revoluce. Více lidských práv, více demokracie, efektivnější vláda, státní zpráva a samozřejmě také zlepšení ekonomické situace a životní úrovně. Vy jste řekl a pan eh, Vimon hovořil o Egyptu, o Tunisku. Tam eh, mají velké ztráty eh, z poklesu cestovního ruchu. Například mají 500 mil, pardon, 50 miliard v devizových rezervách, dneska mají 10 miliard v Egyptě. To znamená, že do léta bude Eh, v Egyptě bankrot. A já se tady ptám, co máme v plánu udělat, abychom pomohli těmto zemím eh, v lepším organizaci hospodářství a samozřejmě to znamená také zvýšit naše investice, zájemný obchod a tak dále. Děkuji vám, pane Roučku. Pan Kofot eh, z Dánska. Děkuji vám za vynikající úvod. Já plně souhlasím, že bychom měli více podporovat občanskou společnost a eh, v se týče politice sousedství, tady hm, máme mnoho slov, ale méně činů, což platí nejenom o Unii, ale také o členských zemích. Eh, měli bychom se více hm, snažit dlouhodoběji podporovat eh, občanskou společnost a rozvoj politické kultury a podporovat demokratické síly, tak aby mohly řádně zakořenit. Ale také musíme vnímat ekonomický rozvoj. Evropská unie by tento aspekt měla brát velmi vážně. Problém spočívá v tom, že pokud nedojde k ekonomickým reformám v Egyptě, kde je stále eh, u moci eh, armáda, která odpovídá za velké části hospodářství, turismus tam příliš eh, nefunguje. Tady skutečně se může, může dojít k tomu, že eh, ekonomická situace podkopé důvěru v budoucí demokracii. To znamená, že my ano, musíme mít novou politiku, nový přístup eh, k těmto našim sousedům, ale můžete zajistit, můžete nás ujistit o tom, že je také dostatek ekonomických reform pro to, aby se eh, zajistilo to, že eh, tam budou tedy reformy takové, které podpoří ekonomický růst, zejména v Egyptě. Nemůžeme spolehat pouze na trhy, musíme také podporovat eh, ty změny, které tam probíhají, tak, aby z toho obyvatel Egypta měli prospěch my to asi sami ze strany EU neuděláme, ale jste přesvědčen, že něco takového může být ve střednědobém eh, horizontu dosaženo. Děkuji vám, eh, pane eh, předsedo, pane komisaři, pane generální tajemníku. Vy jste nám tady dali strašně dlouhý seznam úkolů, které musíme splnit a také se hovořilo o instrumentech. Ale Evropská unie v současné době není zrovna v nejlepší kondici když se podíváme na to, co musíme udělat a e, prostě tak, jak to ve skutečnosti je, tak možná nejsme úplně tím zářným příkladem pro nově vznikající demokracie e, v arabském prostoru. Když se podíváme na Spojené státy, eh, probíhá tam volební boj. Eh, je to velké představení, eh, zejména na straně republikánů, ale nevíme, co to vlastně, jestli to není náhodou jenom groteska, a to může také poškodit jak si pověst Ono to souvisí eh, také s tím, že prostě krátkodobě je třeba, aby ti lidé měli co jíst, aby měli práci, ale také, aby viděli, kam se jejich země ubírá. A také samozřejmě je to otázka svobody. Ehm, my eh, se teď snažíme posoudit, kterým směrem se Egypt povla bude vydávat, ale jasné je to, že iniciátoři těchto nových procesů v Egyptě negarantují to, že by to nemuselo se všechno zvrátit jakýmsi směrem k fundamentalismu a jakémusi středověkému režimu. Čili eh, v evropských programech my cíleně pracujeme s mládeží, zapojujeme je a také při budování státu, při budování národu, národa eh, je třeba intenzivně spolupracovat. Eh, prostě není to, eh, není taky, neměli bychom být paternalističtí, tak spadnou těch starých koloniálních přístupů, ale měli bychom s nimi jednat jako rovní s rovným. Ano, děkuji, pan Flotre. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že samozřejmě je třeba zabývat se otázkami hospodářského a sociálního rozvoje. Nicméně je zde určitá past, do které bychom mohli všichni padnout. A to by bylo poměrně paradoxní. Pokud si vezmeme Tunisko, tak zde po velice dlouhou dobu se zanedbávala otázka lidských práv. Neustále se hovořilo o tom, že Tunisko je hospodářským zázrakem. A já si myslím, že by bylo důležité, abychom si nevynalezli žádný, nějaké další dobré důvody v uvozovkách, abychom mohli zavírat oči před porušováním lidských práv. A e, otázky e, s tím e, spojené například v oblasti nezaměstnanosti a chudoby. Ale zde se ukazuje něco, co jsme se učili ve škole, že lidská práva jsou nedělitelná. Nelze jednotlivá práva oddělovat od sebe, vše spolu souvisí. A já si myslím, že by bylo velice že by bylo téměř neuvěřitelné, aby se nakonec stalo to, že by se ten tuniský hospodářský zázrak změnil v jakýsi hospodářský marasmus. A pokud jde o delegaci Evropské komise v Tunisku, já jsem eh, viděla, jak to tam probíhá a myslím si, že je velice obtížné se této výzvy úspěšně zhostit. Dám příklad. V Tunisku eh, se ustavuje to ústavodárné schromáždění, které se eh, snaží eh, angažovat i občanskou společnost a zároveň je zde snaha o reformy v oblasti legislativy, které by měly zajistit svobodu tisku a tak dále. A my jako Evropská unie bychom měli globálně podporovat eh, tuto činnost. To znamená globálně podporovat občanskou iniciativu, ústavní elementy, přípravu těch zákonů protože ten rozhodující dopad budeme mít pouze tehdy, pokud se nám to podaří vše propojovat. Bohužel v současné době se v Tunisku vynakládá značné prostředky na podporu lidských práv a demokracie, ale v podstatě každý aktér tam má své vlastní projekty, vlastní nástroje, vlastní prány, ale my musíme pracovat jako tým. A ten tým si musí stanovit tři nebo čtyři strategické linie a všechny ty projekty se musí združovat kolem těchto tří nebo čtyř linií, aby to vůbec mělo nějaký smysl. Samozřejmě, že nejde o to, abychom byli náročnější u těchto nově rodících se demokracií než u e, diktátorských režimů, kterými byly dříve. Takže já si myslím, že zde nemusíme e, vynalézat e, nic nového. Pokud chceme uspět, musíme skutečně na místě mít týmy, které budou schopny fungovat jiným způsobem. Samozřejmě je třeba mít tam více lidí, protože třeba v Tunisku to naprosto nestíhají. Ale je skutečně třeba uvést jednotlivé projekty v soulad. A pokud jde o EEAS a služby komise, je třeba to skutečně koordinovat, aby ta činnost mohla mít nějaký rozhodující dopad. Děkuji paní Flotr a já vás opět poprosím, abyste dodrželi dobu určenou k vašim projevům, protože v 16.30 pan Vimon musí odejít, takže v 16.20 nejpozději musíme skončit, aby pan Vimon mohl včas odejít. A mám zde ještě pana Buska, paní Romero, pana Mejera, a ještě další čtyři nebo pět řečníků. Nyní tedy pan Dalmaň z belgického parlamentu. Děkuji. Děkuji za pozvání do tohoto krásného sálu a také za ta úvodní vystoupení. Já mám několik drobných připomínek. Myslím si, že dnes v Evropě panuje velké znepokojení nad tím, aby se arabské svobodné jaro nezměnilo v jakousi arabskou zimu, která demokracii zničí. Měli jsme v uplynulých dnech dobré zprávy, ale i špatné zprávy. V Tunisku došlo k zabrání několika vesnic militantními salafisty. A na jedné straně samozřejmě je zde třeba podporovat hospodářský rozvoj, ale na druhé straně je také třeba eh, podporovat ten politický dialog nemůžeme se jednoho dne radovat nad demokratickým vývojem a druhý den zavírat oči nad porušováním eh, určitých demokratických zásad, které jsou v podstatě evropskými hodnotami. Druhá poznámka. Pokud jde o ty projekty, ať jde o projekty občanské společnosti nebo hospodářské, zde si myslím, že je třeba to navzájem provázat. Je třeba dělat ty věci společně. Pokud jde o hospodářství, zde máme společné úkoly v oblasti ochrany životního prostředí, zemědělství, energetiky. Myslím si, že je například nezbytné provést ty velké energetické projekty eh, v oblasti Středomoří. Stejně tak eh, je třeba pokud jde o občanskou společnost, ať jsou to kulturní nebo sportovní eh, svazky, aby zde tedy byla byly určité kontakty mezi Evropskou unii a těmito zeměmi. Nám se to podařilo například v případě střední a východní Evropy a je velice důležité, aby ti lidé se mohli navzájem setkávat a cestovat. To též platí i pro ženy. Ženy jsou velice významným faktorem, často v podstatě stejně jako muži bojovali v úvozovkách na barikádách a je třeba zaručit respektování jejich práv. A pokud jde o pozorovatele voleb, eh, ty pozorovací mise Evropské unie jsou velice objektivní, to je eh, pravda, ale často na jejich základě nedojde k žádným politickým závěrům. Například v Kongu tomu nedošlo. Děkuji. Pane Almani, já se omlouvám, ale bohužel vás musím omezit na minutu a půl ty poslední řečníky, protože jinak bohužel nebudeme moci si vyslechnout odpovědi, zvláště pana Vimonta. Další řečník. Děkuji. Je poměrně znepokojivé, že opět hovoříme o těch hrozbách. Já si myslím, že je to znak toho, že je třeba, abychom pracovali více vyvinuli větší úsilí a byli efektivnější. A k tomu poslednímu, co jste říkali, o evropské hodnoty, zde podle mého názoru se hovoří o všeobecných hodnotách, které se objevují v deklaracích Spojených národů. Když se když budeme hovořit o evropských hodnotách, tak nám hned eh, přivřou dveře před nosem. Je třeba, abychom to viděli jako skutečné všeobecné univerzální hodnoty. A ještě jedna stručná informace, pokud jde o ty nové nástroje, které byly stanoveny, jsou poměrně dobré, ale já jsem dosud neviděla žádný přeskum toho, žádnou revizi těch peněz, které byly vynaloženy. Existuje zde celá řada akčních plánů, které v současnosti probíhají, ale celý ten proces je velice pomalý. A já si myslím, že v zemích, jako je Alžírsko nebo Jordánsko, tam musíme skutečně být kritičtí, stejně tak se musíme kriticky stavět eh, k určitým politickým směrům v Egyptě. A mne velice znepokojilo, když jsem eh, viděla tu tiskovou konferenci s představiteli Egypta, kde se hovořilo o tom, že ta situace je dobrá, že nic znepokojivého zde eh, není pokud jde o průběh eh, egyptských voleb. A byla jsem poměrně překvapená taky eh, tím, eh, co říkal pan Dumont o tom European Endowment for Democracy. Pan předseda Buzek nyní. Pane předsedo, vítejte v Evropském parlamentu. Já bych chtěla přivítat tedy všechny e, řečníky, zde oba řečníky. A e, takže budování stability na základě demokracie, prosperity a solidarity. Ano, dvě otázky k tomu. Solidarita e, tedy ten e, uprchlický tábor v Šuša. A e, to je teď pro mě taková hezká příležitost, protože tady máme zástupce národních parlamentů, protože tady je odpovědnost členských států. Já se ptám, jsme ochotni pomoci Tunisku, Eh, kde máme 360 tisíc uprchlíků, kteří eh, nemají kam jít, nemají domov. To by byl velký signál solidarity pro celou severní Afriku, nejenom pro Tunisko. Když jsem o tom hodně diskutoval eh, před dvěma měsíci s premiérem Tuniska, já jsem hm, navštívil ten tábor. A druhá otázka, demokracie budování demokracie to není snadná věc, to my dobře známe ve střední východní Evropě, instituce, postupy eh, eh, a eh, takže my, národní parlamenty, Evropský parlament spolu s komisí, bychom měli mít takový nějaký e, program pomoci, takových studijních cest, které bychom nabídli zástupcům našich partnerských institucí e, v, ze Severní Afriky. A k tomu potřebujeme akční plán. Děkuji, pane Busku, paní Romera. Děkuji, pane předsedo. Tři otázky. Za prvé bych se chtěla vás zeptat, pane File, a pane Vimonte, co může udělat komise proto, aby pomohla e, i mm, demokratické opozici v Syrii, aby se mohla skonsolidovat a jak e, tedy zabránit tam tomu vyzbrojování, tam se vlastně připravuje válka a můžeme i pomoci pro e, to, aby se tam utvářela tedy politická opozice v Syrii? A druhá otázka, jak posílíme tu linii, jak řekla paní Flotr, jak posílíme spolupráci s Tuniskem a e, musíme posílit eh, tam mm, ty naše týmy, protože pokud tento model zvítězí, tak to eh, eh, odstraší islamismus, fundamentalismus, takže my bychom měli více tam posilovat ty týmy v Tunisku. A co udělá komise, abychom byli více přítomní našimi týmy v Tunisku? A třetí otázka komise promyslela si nějakou strategii vůči zemím na jihu eh, eh, a Eh, které teď se ocitly v těžké situaci eh, kvůli eh, liberalizaci obchodu, ke kterému dojde a jak tomu budou moci vůbec čelit. To znamená, Evropská unie má nějakou strategii třeba pro země na jihu, jako pro Španělsko, pro Itálii, pro další, jak my, tedy náš potravinářský průmysl, zemědělství, jak budou čelit té liberalizaci obchodu. Máte na to nějakou strategii, která by pomohla zemím na jihu Evropy. Děkuji a nyní má slovo paní Paní kolegyně, zde. Moje otázka se týká e, pana Fileho. Vy jste hovořil o Erasmu, programu Erasmus, Erasmus Mundi, ale je třeba zde e, především pracovat na vizech e, a o tom je třeba hovořit s členskými státy, protože aby se ty programy mohly realizovat, tak se to musí vyřešit, protože jinak Eh, ztrácíme důvěryhodnost. Alžírsko. Alžírsko je významná země, je to zásadní aktér v tomto regionu. Já jsem eh, měla možnost eh, v rámci delegace pro Magreb na konci října být v Alžírsku a já nechápu, jak můžete říci, že jste hrdí na to, že vás zvou alžírské orgány. Proč? Eh, protože když v Tunisku zavál ten vítr demokracie, tak pan eh, prezident Bouteflika také řekl, změníme věci, řekl já něco změním, něco udělám s tím. A Eh, přišel s myšlenkou změnit ústavu, ale eh, ty eh, zákony se dostaly do Národního schromáždění, do parlamentu, ale problém je, že tam ke změnám došlo. Ten parlament je pořád stejný. A co oni, oni, oni tedy sice odhlasovali tři zákony, jedno se týká, jeden se týká združování politických stran a médií, ale to jsou zákony, které jsou zásadní pro občanskou společnost. A e, když jsem byla v Alžírsku, tak e, e, kromě mm, těch oficiálních setkání jsem měla řadu setkání se zásupci občanské společnosti a oni vůbec nejsou přesvědčeni, že zde je reálná vůle něco změnit, že to, je, že to má nějaké reálné opodstatnění, ty změny. A protože parlament je starý, to jsou pořád starý, staří politici. E, a jak můžete být tedy na toto hrdí? A mě to zneklidňuje. E, v únoru máte jedro Alžírska, tak já bych ráda, abyste také si vystachl občanskou společnost. E, co uděláte pro ně? aby došlo k reálným volbám, demokratickým volbám v tom kontextu, který jsem popsala. Rok 2012, to je poslední poznámka, je významným rokem pro Alžírsko, protože to je 50 let nezávislosti, co budou slavit. A zde eh, máme eh, Fel Hatabase, to je eh, první prezident, který, nazval, který napsal knihu Konfiskovaná nezávislost, zabavená nezávislost. Tak já se ptám, zdali se to nevrátí a jak tedy eh, budeme eh, plnit naše vize. Musíme být koherentní. Děkuji pane předsedo. Většina Evropského parlamentu, jako eh, vlastně i ostatní vždycky, my eh, se snažíme prosazovat univerzální hodnoty v arabských zemích, eh, a, ale na druhé straně máme a měli jsme vždycky s Mubarakem a s dalšími autokraty či diktátory jsme měli obchodní kontakty a zde ale Eh, potom došlo k revoluci a my jsme byli nepřitomní, protože ta revoluce právě chtěla prosazovat univerzální práva a mm, v těch, v těch revolucích, v těch hnutích se neprosazovaly nějaké sektářské tendence či náboženské tendence a teď ano. Takže musíme z toho vyvodit závěr, že vlastně všechny ty revoluce skončí islámsky nakonec a eh, budou zvoleni eh, islamisti a takže ale to nás musí trochu smobilizovat. Mně leží na srdci, že Evropská unie tedy dále je, jedná se Saudskou Arábií a s Bahrajnem a máme i tedy tam vynikající vztahy politické, vojenské a jako takový příklad Maroko se tady dává jako příklad. Maroko také má za sebou volby 25% účasti opakuji, 25% účasti a e, západní e, Sahara je pořád nelegálně okupována a, takov, a Maroko se nám dává za příklad. A moje otázka je tedy, ponaučili jsme se? Děkuji, pane Mejer, pan Končeta. Eh, prima questione, il Qatar. Otázka Katar. Katar eh, se chová neuvěřitelně i jde o vojenské útoky e, e, a intervence v Sýrii a neustále porušuje lidská práva Eh, i vůči svým partnerům regionu. Eh, stovky eh, třeba poprav se konají i u těch sousedů, jako Saudská Arábie. A zde sice došlo k volbám v Egyptě, ale my vlastně, Katar má velkou podporu ze strany Spojených států, Spojené státy, které šíří demokracii hodnoty západního světa, ale potom jedna jednají s eh, Marokem, s islamisty eh, v celém tom regionu. A Evropská unie, pro Evropskou unii Eh, my bychom se měli chovat kriticky, protože třeba tuniská revoluce, eh, tak eh, ta vzlížela k evropskému modelu a Evropa pořád jenom říkala práva, práva, práva, ale musíme pochopit, že v kontextu těch základních práv tam není pouze demokracie, ale je tam i právo lidu jíst na jídlo, žít. A takže hm, zde eh, my musíme i ekonomicky intervenovat, protože islamismus, který sice je umírněný v Tunisku, tak to je právě ta zoufalá reakce eh, eh, na to, jak se choval Západ. Děkuji, pane Kročeta. A poslední je paní Berža. Ano, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem francouzská a já proto mám chuť říci, takže jakou bychom udělali bilanci rok po eh, francouzské revoluci. Mm, takže eh, já si myslím, že to by vypadalo všechno hrozně a směšně, takže pozor na to, je třeba se chovat eh, eh, jaksi umírněně mm, mm, vůči tomu, co se tam děje a je třeba se dívat na ty věci, jak se dějí a nechat tomu čas, eh, nechat čas mužům a ženám, kteří tam bojovali za svou svobodu a je třeba jim v tom nejlépe pomáhat. Já nechci, aby nám někdo dával lekce, abychom my dávali někomu lekce, abychom i všechno směšovali, udělali z toho jeden eh, konglomerát, jako kdyby to byla jedna země. Přece každá z nich má vlastní historii a nesmíme si vzájemně nahánět strach. Islamisté, eh, jako kdyby všichni muslimové eh, si podoba, se podobali sami sobě, jako kdyby všichni katolíci byli stejní, křesťané byli stejní a Eh, jako kdybychom eh, nemohli důvěřovat v univerzální hodnoty, které sdílíme, tedy svoboda, eh, svoboda vyznání, věřit v Boha nebo nevěřit a nemůžeme tedy posuzovat lidi jenom podle toho, ke kterému náboženství se hlásí. Nicméně je na, na místě také bdělost a nejlepší způsob, jak pomoci těmto zemím vybudovat demokracii, je právě nebýt náročnější eh, eh, na eh, demokratické hodnoty a lidská práva, tedy mm, ale to neznamená, že bychom neměli sledovat, co se tam děje, ale neměli bychom od nich chtít více než je nutné, protože mm, i my neseme určitou odpovědnost, eh, pokud jde o ekonomickou pomoc. A mám konkrétní otázku, pane komisaři. Eh, zde v minulý rok jsme slyšeli obrovské částky, které mají jít na pomoc těmto zemím, ale podle mých informací mm, eh, ty, ta první pomoc do Tuniska dorazila až v prosinci a zde je třeba, abychom měli detailní bilanci skutečné pomoci, kterou Evropská unie v různých formách tam poskytla Děkuji, paní Beršra. A nyní dám okamžitě slovo panu Vimontovi. A já myslím, že pan komisař eh, eh, asi bude potřebovat více času, takže eh, nejprve dám slovo panu Vimontovi a potom závěrem pan komisaře. S velkým potěšením, pane předsedo, já se pokusím eh, a, a nechám všechny ty obtížné otázky na pana komisaře, takže já budu moc to projít rychle. Nicméně bych zareagoval na otázku, která eh, mi byla položena přímo eh, a byl jsem dotázán, jak se snažíme koordinovat naše aktivity s aktivitami členských států. Ano, to je velice dobrá otázka a především si myslím, že to je významný aspekt, poněvadž několikrát eh, jsem zde slyšel otázku, zdali máme prostředky, zdali bychom neměli naše týmy posílit a je třeba vědět, že mnoho členských států také má vlastní aktivity, mm, projekty v těchto zemích a tudíž je třeba určitá koordinace. To je důležité. Eh, nyní se o to snažíme. Máme kontakty s eh, jednotlivými členskými státy, které tam působí, naše delegace s nimi spolupracují a eh, samozřejmě i jak to děláme v naší diplomatické službě, jak spolupracujeme s příslušnými mm, odděleními komise. Ano, snažíme se o to, abychom šli stejným směrem. Paní Flotr Mm, se na to ptala. Je třeba si stanovit určitý rámec, rámec, který bude rámcem strategickým, kde e, si vyjasníme, o co nám jde, co chceme udělat, za jakou dobu a potom musíme mít akční plán, kde ten obecný rámec bude rozpracován do konkrétních aktivit. A zde také je třeba ale eh, analyzovat, co dělají členské státy a mm, tedy nedublovat to. A eh, pokud jde o tu task force, eh, tady šlo o to, abychom zapojili všechny dotčené aktéry, to znamená příslušná oddělení komise, členské státy, soukromé investory, soukromé veřejnoprávní banky, mezinárodní instituce, o to jde, aby všichni se spojili a mm, společně se snažili věci zlepšit. E, je třeba, abychom e, v tom pokračovali. Také, paní de Kaiser, vy jste se ptala na Syrii. o co jde. Rozhodnutí, která eh, eh, byla přijata Arabskou ligou eh, v neděli večer, to jsou velice významná rozhodnutí. Víte, že se sešla ministerská rada a jediná věc, o které diskutovali, je zdali se prodlouží nebo ne pozorovací mise. Rozhodli, že ano a e, mezi nimi ale existují rozdíly, protože e, tedy e, jsou tam někteří, kteří chtějí, někteří, kteří nechtějí a generální tajemník jasně řekl, že ti, kteří mají s tím problém, tak budou nahrazeni a druhý aspekt, který jsme nečekali, byli jsme všichni překvapeni, je to odvážné rozhodnutí, je, že Arabská liga, e, kromě toho politického e, plánu, e, který vytvořila se syrskou vládou, tak předložila další prvky, další aspekty. A o co jí jde, zavádí i takovou alternativu pro Jemen. To znamená, Ono to mm, jasně z toho vyplývá, pan Assad eh, musí eh, Eh, příští vyjednávání eh, svěřit jednomu z místopředsedů a eh, to se, má se tam vytvořit struktura do dvou měsíců a Arabská liga vytvoří i post zvláštního vyslance, který se tam bude zúčastnit těchto vyjednávání a co je důležitější, je, že to všechno se dostane do Rady bezpečnosti OSN, aby to tam bylo odsouhlaseno a podpořeno. Takže tento plán musí dostat i podporu mezinárodního společenství prostřednictvím OSN. Eh, určitě jste viděli první reakci eh, syrských orgánů, absolutní ne, ale Arabská liga eh, se nezastavila tady. Rusko také docela zajímavě reagovalo asi tři týdny, jak víte, v Radě bezpečnosti Eh, se snaží se dohodnout na rezoluci, tak je třeba sledovat vývoj věcí. Ale je to nicméně vývoj zajímavý. Kromě toho vysoká představitelka paní Aštonová v posledních dnech byla v úzkém kontaktu s generálním tajemníkem Arabské ligy a generálním tajemníkem OSN. Společně pracují na tom, jak podpořit Eh, Arabskou ligu v tom úsilí politického jednání, politického vyjednávání a eh, i členské státy během zasedání rady řekly, ano, musíme podporovat Arabskou ligu, takže je zde snaha o pokrok. Nicméně nedělejme si iluze, situace je náročná. Doposud jsme viděli, že syrské orgány nejsou ochotny udělat nějaký krok, ústupek, ale eh, pokud eh, se nic nestane, nebude žádná naděje v příštích dnech, tak eh, zde hm, ta věc bude předložena Radě bezpečnosti, potom eh, tam tedy i víme, že hm, zde již i na straně třeba Číny a jiných existují určité výhrady vůči režimu, tak uvidíme. Samozřejmě jsme v kontaktu se syrskou opozicí a pokus, pokoušíme se je povzbudit, eh, aby se spojili a spolupracovali a aby podpořili Arabskou ligu, která se snaží být mediátorem. Eh, eh, reálné riziko v Syrii je, že situace se tam zhorší a že se to tam posune k něčemu, co bychom nazvali občanská válka. To je nebezpečí. A pokud by k tomu mělo dojít, tak by to bylo na úkor všech, včetně civilního obyvatelstva. Také, paní Gomez, vy jste mi položila otázku o návštěvě eh, prezidenta Bašira v Libii. Ano, již jsme Eh, prozatímním libijským orgánům řekli, že to není dobrá věc, <laughs> že to je v rozporu dokonce s eh, Mezinárodní konvencí. My jsme to řekli, protože chtěli a ještě hodláme připravit oficiální demarši, ale na tom se musí shodnout všechny státy nejprve, takže i hm, v očekávání oficiální demarše jsme jim to naznačili. A vy jste také se ptali na Jemen a Bahrajn, takže k Jemenu. Zde se vrátím k tomu, co jsem řekl o Syrii před chvílí. Tady eh, došlo k vynikajícímu diplomatickému jednání, i když bylo obtížné, ale společně se nám podařilo dát dohromady USA, země Perského zálivu, evropské státy, zvláštního vyslance generálního tajemníka OSN a přes všechny ty potíže se nám podařilo eh, Eh, učinit určitý pokrok eh, a došlo k takovému eh, zvratu trochu, i když to nebylo úplně perfektní. Mm, I Jemenu se nelíbily a obyvatelům tam se nelíbily ty klauzule o beztrestnosti, ale pokud chceme, aby odešel prezident protože chceme, aby eh, eh, byl odstraněn, tak je třeba nalézt nějaké východisko i ústupky. Eh, ale ještě to neskončilo, uvidí se. K Bahrajnu, tam je to komplikované, takže ty tedy královské úřady Bahrajnu, úřad prince, no, mm, také se snaží se otevírat. Nedávno byla vydána zajímavá zpráva o represálích v Bahrajnu, ale situace je extrémně nestabilní a komplikovaná a je třeba, abychom tam intervenovali, abychom byli neustále v kontaktu se sousedními státy, Saudskou Arabií samozřejmě a s dalšími zeměmi Perského zálivu. A také jste mi položili otázku eh, k Turecku a Egyptu. Eh, riziko eh, v Egyptě je, že vlastně tam dojde k úplnému tedy krachu. Ano, to není žádné tajemství, ale makroekonomická pomoc to je věc měnového fondu, který nabídl určitou pomoc vojenskému výboru před pár měsíci již, ale z nepochopitelných důvodů Eh, řekl ten vojenský výbor ne. Ale nyní tedy se opět vrátili k jednání a tentokrát se to asi podaří. Je však zřejmé, že tato otázka, hm, poněvadž se týká obrovských částech, 3,5 eh, miliardy dolarů, se to týká, to není něco, co by Evropská unie mohla poskytnout sama eh, určitě pan File eh, vám k tomu řekne více podrobností. Naše role v tomto je spíše eh, mm, v oblasti reform v různých sektorech eh, a ne makroekonomická, makroekonomická injekce nebo pomoc. Takže tady je třeba si rozdělit práci a role. A teď Turecko. Je pravda, že vliv Turecka je zásadní v tomto regionu a je to takové trochu ambivalentní. Je třeba vědět, že eh, hodně politických vůdců v této zemi eh, veřejně deklaruje, že eh, je mm, těžší tato spolupráce, ale v privátu je to trochu jiné prohlášení. Je jasné, že je třeba s Tureckem spolupracovat, jak víte. Paní Eštonová pozvala pana Tavotoglu včera, ministra zahraničí, na radu ministrů, aby diskutovali o situaci v regionu a pan eh, turecký ministr radši o měsíc odložil jednání s ministry zahraničí takže se to mm, bude konat příští měsíc a určitě si budou moci hodně co říci. A ještě jedna, dvě věci. Otázky na mou adresu. Ano, volební pozorovací mise v Kongu. Je pravda. Vedla k určitým výsledkům a mm, je pravda, že to proběhlo mm, otevřeně, transparentně, čestně, a, ale e, ten e, režim, který tam vládne, z toho nevyvodil už žádné důsledky my jsme mm, řekli, co jsme chtěli říci mm, příslušným orgánu Demokratické republiky Kongo a e, příští volby e, e, a teď ten vývoj znamená, že musíme být velice bdělí. Není to zatím uspokojivé, ale jde to krok za krokem, po etapách a je to otázka času, protože v této zemi nelze jen tak nastolit vzorovou demokracii po našem vzoru bez toho, aniž by se nemuseli učit, dlouho učit a nesmíme tedy složit zbraně teď, když nastal první problém, se kterým jsme se setkali. A pan Lansdorf, myslím, položil dvě otázky, které se týkají nejprve Unie pro Středomoří. Já eh, eh, víceméně souhlasím s vaším náhledem, ale ještě bych řekl, že v té unii můžeme zachránit několik věcí. Za prvé je to ta regionální dimenze a je to velký projekt, který eh, překračuje hranice konkrétních zemí a eh, týká se spíše regionálních sektorů, jako energetika, voda a podobně. A já myslím, že tady bychom něco s tím mohli udělat. A dále jde o to vytvořit eh, partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. A než řekneme, že to skončíme, tak nesmíme zapomínat na to, že i předtím existoval barcelonský proces a vlastně z toho vzešla ta unie pro Středomoří a nemůžeme hned jen tak všechno eh, zapomenout a odhodit, eh, od, eh, zapomenout na to, co bylo dobré v barcelonském procesu. Je třeba, abychom z toho vyvodili to nejlepší. A poslední otázka, a tím skončím. Uh, já se eh, omlouvám panu komisaři, že pořád odpovídám, odpovídám na všechny otázky, protože to byly otázky přímo na mě. My jsme všichni eh, tedy, máme za sebou Washington, takže ptáte se, jakou eh, jak vidí země regionu Evropu. Já myslím, že oni jsou schopni diferencovat mezi tím, co dělá Evropská unie a co dělají členské státy. A mm, to je právě zajímavé teď v naší práci. Eh, v Libii, dobře víte jako já, paní Eštonová je v kontaktu s eh, Unii, eh, s Africkou unii, s Arabskou ligou a i když jste mm, jsme slyšeli velkou kritiku na ty vojenské intervence některých členských států, je třeba s těmito zeměmi a s těmito organizacemi eh, eh, mít vztahy založené na důvěře. To je velice užitečné právě teď, kdy se snažíme řešit problém Jemenu a uvidíme, co uděláme pro Syrii či pro Bahrajn. To je politický kapitál, který je teď velice užitečný. A poslední bod, který bych chtěl zdůraznit, eh, k poznámkám pana eh, předsedy Buska. Ano, i on na základě vlastních návštěv v této zemi mm, viděl, eh, jaký eh, to má dopad, ale mm, je pravda, že právě ten dialog by měl pomoci k formování demokracie v těchto zemích. Víte, pane předsedo, že mnoho zemí, Tunisko, Maroko a jiné země, eh, mají velké, velký zájem o demokratické zkušenosti z vašich zemí, nebo z Portugalska třeba, eh, nebo ze Španělska ze 70. let. Eh, a teď právě dochází k velice užitečné výměně zkušeností. Takže Eh, nesmíme ztrácet naději, protože naopak eh, tam teď eh, se rodí různé iniciativy a pokud do toho dáme určitý pořádek, nasměrujeme to správným směrem, tak určitě ten výsledek bude výborný. Já se omlouvám, pane předsedo, jsem hovořil trochu dlouho. Děkuji, pane Vimonte, že jste přišel, že jste hovořil k nám a okamžitě dám slovo panu komisaři Filemu. Máte slovo. Děkuji vám. Takže já tady mám eh, kolem 15 otázek, o kterých se tady měl eh, zmínit. Eh, tak jak někteří z vás zdůraznili, je skutečně důležité, abychom reagovali na to, co se děje na jihu evropskou novou politikou. Ale já bych řekl, že my tu takovou novou politiku máme. Je to ta nejlepší? No tak to jsem neřekl, ale politiku máme. Máme partnerství pro demokracii a prosperitu. Máme novou politiku sousedství. Projednávali jsme je eh, v ve formě sdělení i zde. Eh, také parlament vykonal mnoho práce jak na východní, tak na eh, jižní dimenzi naší politiky, takže my máme novou politiku. Také máme nový rámec máme Lisabon, Lisabonský eh, instrument, to je ten diplomatický servis EU, eh, vysoká představitelka místo předsedkyně komise. Máme koordinační mechanismus. Komise zajišťuje to, abychom spolupracovali, koordinovali se s diplomatickou službou, mezi diplomatickou službou a komisí eh, s příslušné úseky eh, komise, například eh, mobilita a podobně. To ovšem neznamená, že bych vám chtěl garantovat, že máme také úplně nový způsob eh, smýšlení, eh, nové tváře. To vám garantovat nemohu. A to je výzva. Výzva, která stojí před námi. Ale já bych si dovolil tvrdit, že jsme udělali maximum pro to, abychom eh, této výzvě tváří tvář obstály v našem jižním sousedství. Koordinace mezi členskými zeměmi je kritický bod, prostě aby se zajistilo, že naše politika bude koherentní. Lisabon vytváří podmínky, ale Lisbon eh, nenutí a nemůže nutit členské země ke 100% koordinaci s diplomatickou službou Unie tomto směru zbývá ještě vykonat mnoho. Ta task force, ke které jsme tady už eh, letos řekli, tak to je podle mého názoru právě ten orgán, který může hodně přispět tedy k té koordinaci eh, mezi komisí a evropskými finančními instrumenty na jedné straně a členskými zeměmi na straně druhé. A tady eh, před nimi stojí ještě spousta práce. Nyní k Maroku. Zaznělo mnoho obav a zaznělo mnoho diskusí eh, také vůči eh, orgánům s marockým, eh, co budou znamenat ty protokoly o rybolovu a očekávání od dohody o zemědělství proběhly debaty, byly vznášeny dotazy, co to znamená, že tedy chceme eh, dostat našemu závazku, že tedy otevřeme své trhy a tak dále. Pokud se rybolovu týče, zdá se, že Maroko je spokojeno s naší probíhající prací na novém mandátu, eh, která, jak já bych zdůraznil, určitě bude brát ohled na řadu podnětů z Evropského parlamentu. A pokud se týče eh, dohody o zemědělství, o tom jsme debatovali podrobněji eh, po řadě nebo v rámci řady konzultací s členy vašeho parlamentu, zejména ve Štrasburku. A já bych chtěl říci nejméně dvě, tři věci tady k tomu. Eh, především eh, já se shoduji s vaším dopisem, eh, který, nebo já vám tady popíšu v dopise obsah našeho jednání s, marockým, s marockou stranou. A také bych rád eh, rozptýlil některé mýty, jako třeba ten, že Maroko eh, nedodržuje pravidla hry eh, v rámci dohody o volném obchodu, která už existuje od dřívějška. Za druhé, my jsme připraveni a de facto už pracujeme na tom, aby byla sestavena, sestaven návrh rezoluce, eh, který eh, bude doprovázet eh, tuto dohodu o zemědělství a mělo by být o ní hlasováno současně. A my chceme, aby tato rezoluce odpovídala na vaše obavy a zároveň aby byla pragmatická, realistická v maximální míře, poněvadž my máme obrovský zájem na tom, aby před hlasováním zazněl jasný závazek, že chceme splnit řadu ustanovení, které v té rezoluci budou. Prostě, abyste věděli, že se můžete spolehnout na komisi, že bude plnit svoji dohodu smlouvy, pokud tedy to bude plnit marocká strana. A to by mělo pokračovat a já se velice těším na vaše hlasování v únoru na plénu. Já doufám, že tedy sklidíme plody za veškeré toto úsilí. E, já jsem zatím konkrétně nezmiňoval západní Saharu e, v rámci regionu, ale vnímám, že probíhá postupný proces ve vývoji vztahu marocko-alžírských a dochází k jejich zlepšování a já některé ty eh, signály, eh, jak si o nich mluvím s marockou stranou i s alžírskou stranou a eh, velice nám záleží na tom, aby došlo k normalizaci vztahu mezi oběma zeměmi, protože tím se otevře cesta k regionální spolupráci, k regionální integraci, v rámci eh, toho arabského Magrebu. Prospěje to zemím v regionu, prospěje to Evropské unie a nám to umožňuje, a už jsme vlastně začali podnikat kroky, nám to umožní vypracovat konkrétní sdělení o eh, spolupráci mezi Evropskou unii na jedné straně a Magrebskou unii na straně druhé. Pokud se týče eh, Unie pro středozemí, já skutečně jsem eh, to vyjádřil maximálně diplomaticky, někdy to prostě je třeba eh, takto říct, když jde o obtížná témata. A někdy já taky mám ten pocit, že na začátku jsou dobré úmysly, podobně jak to bylo tady během toho barzonského procesu, ale poté se všechno jaksi zvrtlo. My jsme eh, do určité míry pasivně pozorovali eh, nedostatek postupu v tom eh, středně východním procesu, který stál mnoho námahu země Středomoří. A my jsme skutečně netrvali na tom, aby sekretariát opravdu tedy eh, předkládal výsledky a prostě nepodařilo se prokázat, že tady to má nějakou hodnotu, že to má nějaký přínos. Nicméně existuje eh, sektorální spolupráce eh, mezi Středomorskou unii a EU. A já myslím, že tak velká sektorální spolupráce neexistuje v žádné jiné institucionální eh, institu, instituci. Čili pokud bychom chtěli zrušit celý program, pro, projekt Mediterální unie, eh, pak bychom tedy skutečně eh, zrušili spoustu, tedy velký rozsah těch sektorálních kooperací. A současně s tím po mnoha měsících eh, politických debat eh, o, na chodbách a za zavřenými dveřmi, dveřmi je to vlastně otázka, je to, je to mezivládní organizace, nebo je to, eh, mělo by se to opírat o eh, společenství, tedy o unijní principy, nebo, nebo je to nějaká směs a kde tedy leží ta eh, rovnováha. A teď prostě tady máme země severu, země jihu, jaké jsou jejich role, jaké role by měly přijít komisi nebo diplomatickému servisu EE. E. A myslím, že my jsme to e, dořešili a myslím, že e, tam bude silnější role diplomatického servisu a že to bude více založeno no, na unijních principech. Dále, spolupráce s Tureckem. Bylo řečeno prakticky už vše, ale my tady máme ten problém, že eh, by to tedy nebylo tím, že tady je hodně eh, věcí, které je třeba skoordinovat, ale máme poněkud eh, roztříštěné přístupy. My máme politiky, my máme přeskum těchto politik, máme prostředky, je velmi transparentní to, čeho chceme dosáhnout, jaká je naše filozofie a co skutečně činíme ale problémy jsou takové, eh, že prostě nemáme podobné informace také na straně eh, tureckých kolegů, poněvadž jejich přístup k věci je velmi odlišný. Spolupráce sice je eh, velmi dobrá, intenzivní na úrovni nejvyšších představitelů a ministra zahraničí. Potřebovali bychom to také doplnit o spolupráci na úrovni programů Eh, tedy přímo v terénu, abych tak řekl. A tady opravdu potřebujeme eh, vytvořit vhodné podmínky. Ekonomické reformy. Ekonomika eh, je vždy a vždy byla součástí našich vztahů s jižním sousedstvím. Když se podíváme na akční plán, je tam výrazná část, která se týká e, pořizování e, tedy zakázek veřejného sektoru, malých středních podniků, daní a podobně. V podstatě e, správné uplatňování ekonomických kritérií tak, aby to v těch zemích fungovalo. Všem znamená to, že se nám podařilo dosáhnout toho, aby ta kapacita v zemích jako Egypt, Egypt eh, už tady byla, eh, už se ji podařilo dobudovat. No, není to nutné. My jsme se, není to nutně tak. My jsme se určitě soustředovali na pomoc zemí, jako je Tunisko, ale také Egypt. A sice pomoc s tím, aby nějakým způsobem zvládli ty bezprostřední ekonomické výzvy a jejich eh, silné a významné sociální dopady věnujeme tomu mnoho prostředků, zejména tedy na to, aby eh, mladí v těchto regionech eh, eh, neutíkali a aby se nesnažili hm, tedy utéct do Evropy. A pokud se týče tady toho procesu té, té rozšířené eh, smlouvy o eh, volném obchodu, zóně volného obchodu, eh, tak skutečně bychom potřebovali mít už jaksi ty politiky zhruba vědět, jak budou vypadat. Ovšem otázka je, eh, jak to tedy eh, je. Eh, my jsme opravdu tedy připraveni už teď utrácet miliardy a miliardy v Egyptu? No já myslím, že ještě ne. Proto tady zazněly určité příslivy na straně G8, proto evropské a mezinárodní finanční instituce spolupracují. No a prostě ne, ne všechno je jaksi v rukou komise. Komise sama tedy veškeré ty, veškeré ty výzvy tohoto rozměru nezvládne. E, nyní e, přesahy činnosti e, agentur přímo tedy v terénu. Tak to samozřejmě nám působí určité obavy, proto jsme e, sepsali dohodu s Radou Evropy, která se týká financování jejich projektů a měla by zajistit to, abychom prostě e, s naší pomocí nezasahovali do něčeho, co už dělají oni, ale spíš, abychom se navzájem podporovali. Pokud se týče národních indikativních programů, já mohu říci, že mnohokrát jsem vám v tomto výbory, výboru nabídl, že vám tedy nabídnu a vysvětlím, jakým způsobem jsme změnili ty národní směrné programy, jak jsme eh, na jaře loňského roku eh, dospěli k tomu, eh, abychom zajistili kompatibilitu s programy s politiky sousedství. Tato nabídka stále platí. My jsme už odvedli mnoho práce a mnoho zdrojů bylo přesměrováno tak, aby byly naplněny priority jednotlivých transformujících se zemí. Pokud se týče studijních návštěv z partnerských parlamentů, určitě o tom eh, budeme uvažovat a zapracujeme to. Studentská víza já myslím, že to eh, skutečně je eh, součástí toho partnerství pro mobilitu, které nabízíme těmto zemím. Eh, protože došlo k tomu, že poprvé se členské země zhodly na tom, že bychom měli readmisní dohody a vízový režim projednávat ve vzájemné souvislosti. To dříve nebylo. Třeba před rokem my jsme neměli ani vízový kodex, který by umožnil větší flexibilitu Eh, vizavy eh, potřebám specifických skupin, jako třeba studentů. K Alžírsku nyní. Já eh, si nejsem celá jistý, jestli jsem opravdu řekl, že jsem jaksi hrdý na to, že jsme dostali pozvání k pozorování voleb. Ale pokud byste se mě zeptali, jak vidím Eh, pokrok eh, v Alžírsku oproti té dřívější návštěvě. Eh, já musím říct, ano, já jsem hrdý na to, jakého pokroku bylo dosaženo. Každá země má svoji vlastní minulost. Na začátku byla přijata skutečně řada zákonů a to už je začátek. A samozřejmě, že se tedy o tom nejdříve hlasovalo a teď dalším krokem budou volby a my jsme dostali pozvání eh, být tam přítomní jako pozorovatelé. A eh, pokud eh, by tyto volby byly jakýmsi divadelkem, které má co si zakrýt, tak asi <clears throat> by nás nikdo nezval. Ale my tam pojedeme s cílem dosvědčit, zda ty volby skutečně byly svobodné a spravedlivé. A toto je náš cíl. A já tedy eh, vždycky eh, vítám pozbuzování ke spolupráci eh, s občanskou společností. Já musím říct, že bez pozbuzování to už tedy činím. V Maroku jsem se s nimi setkal, v Alžírsku a více než jednou a budu v tom pokračovat. A určitě budu sepisovat pro vaši potřebu seznam naší finanční pomoci a možná pomoci obecně, eh, abyste měli přehled, eh, poněvadž to bylo také vyžadováno a mohl, možná by to mohlo být zajímavé k diskusi někdy příště eh, v souvislosti s národními indikativními programy a co by mělo nastat po roce 13, kdy budeme kombinovat dohromady kritéria s tím principem více za více. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, děkuji vám všem vážení kolegové, zvláště děkuji členům národních parlamentů. No, you read it. Seven Seven Dial, Dial. Seven Dial, yeah. Seven Dial. That's beautiful pronounced. <laughs> then Billy, like Billy Brandt. Yes, the, exactly. grandchild born? Yeah, half an hour ago. Ein Mädchen oder ein... Mädchen, Mädchen. wieder ein Mädchen, hier so wie drei Mädchen. Ah. Der Name Bruch stirbt aus. Ah, ja. <laughs> So, Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Platz zu nehmen. Wir haben Kolegyně, kolegové, tak eh, prosím, abyste se usadili. Máme pro další bod nějakých 45 minut. A já bych chtěl přivítat eh, dánského ministra zahraničí eh, pana Viliho Sovndala, eh, který nám podá zprávu z nedávného setkání ministrů zahraničí Evropské unie. Já doufám, že to bude precizní a stručné. Určitě jedním z důležitých bodů bude také eh, Irán, takže já eh, skutečně bych poprosil pana ministra zahraničí, aby nám nastručně uvedl do problematiky. A já myslím, že bychom se mohli dohodnout na tom, že váš řečnický čas by se měl omezit vždy na jednu minutu, aby co nejvíce lidí dostal šanci. Souhlasíte? Ano, je tomu tak. Pane ministře, pane předsedo rady, máte slovo. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát a blahopřeji k vaší nové funkci předsedy výboru. Já jsem se chystal na úvod svého příspěvku zdůraznit, že zde nejsem jakožto zástupce dánské vlády, ale zastupuji zde paní vysokou komisařku, abych vás informoval o eh, Evropské eh, radě. Kolega, který přijde po mně, pan Vámen, vás poté seznámí s prioritami dánského předsednictví. Rada pro zahraniční záležitosti, která se konala včera, byla skutečně velice plodná a měla také velice obsáhlý program. Diskutovali jsme celou řadu problémů a také jsme překročili k několika klíčovým rozhodnutím. Bylo to poprvé, co se jako pozorovatel účastnili také zástupci Chorvatska a to den poté, co se ve Chorvatsku uskutečnilo úspěšné referendum. Tím nejnaléhavějším bodem byla otázka Iránu, který byl na pořadu jako první. Závěry rady byly jednak schváleny a dále byl schválen další balíček dodatečných eh, sankcí, který vysílá Iránu velice jasný signál. Evropská opatření, respektive opatření Evropské unie eh, stanoví eh, značná omezení dovozu ropy a také se to týká kroků vůči eh, dvěma iránským eh, bankám. Pokud jde o eh, dovoz, zákaz dovozu ropy, tam se to týká těch stávajících dohod a Dále ještě bude následovat přeskum, který umožní Evropské unii znovu posoudit své rozhodnutí a také ho přizpůsobit potřebám dodávky energie členským státům. My doufáme, že tento rázný přístup Evropské unie bude mít eh, jasný dopad a že se k němu přidají i další země. Ten balíček sankcí nicméně není cílem samým o sobě. My se snažíme o diplomatické řešení. Já bych zde chtěl zdůraznit, že Evropská unie je plně oddaná tomu dvoukolejnému postupu. Naše diplomatické úsilí nadále pokračuje a my doufáme, že z iránské strany přijdou jasná stanoviska k našemu návrhu. Irán samozřejmě může si zvolit, jakou cestou se vydá. Buď se vydá cestou dialogu a potom jsme otevřeni konstruktivním rozhovorům, ale nech, nechceme v žádném případě ohrozit budování vzájemné důvěry. Dále se hovořilo o Barmě, Myanmaru a všichni ministři přivítali důležitý politický pokrok, ke kterému došlo. Evropská unie zareagovala velice rychle rozhodnutím eh, zbavení vízové povinnosti pro barmského prezidenta a členy vlády. Evropská unie je rovněž připravena poskytnout barmskému lidu podporu, pokud jde o to přechodné období, respektive o jeho přechod eh, k demokracii. Na rok 2013 jsme rovněž připravili značnou finanční částku. Také jsme se zabývali tím, co Barma, Myanmar může, respektive co můžeme s Barmou dělat v rámci té iniciativy Vše kromě zbraní. Hetty Ashton rovněž eh, hovořila o tom, že Evropská unie brzy předloží konkrétní nabídky a také eh, hovořila o kontaktech s Aung San Suu Kyi po dubnových volbách. Dále jsme diskutovali o krizi v Sýrii. Dohodli jsme se na tom, že situace je velice špatná, že se dokonce zhoršuje. Jak víte, Liga arabských států se v neděli rozhodla rozšířit a posílit svou pozorovatelskou misi a vysoká komisařka nás informovala o tom, že hovořila s vysokými představiteli Ligy arabských států a tomuto úsilí nabídla otevřenou podporu, včetně ustavení eh, skupiny, která je podobná káhirské skupině pro Líbie a které by se tedy Evropská unie zúčastnila. V našich závěrech rady jsme přivítali usnesení Ligy arabských států z 23. ledna a její iniciativu e, snažit se hledat podporu Rady bezpečnosti OSN při hledání politického řešení. Také jsme znovu apelovali na ukončení násilí, na to, aby pozorovatelé LAS mohli nerušeně e, provádět svou činnost a poskytovat podporu obyvatelstvu, tak, aby ten přechod transformace byl pokojný. Snažíme se vyvíjet na režim další tlak prostřednictvím určitých opatření vůči 22 eh, jednotlivcům a 18 eh, podnikům. Pokud jde o kandidátský status Srbska, O tom bude Rada pro obecné záležitosti jednat 27. února a Ministři měli na Radě pro zahraniční záležitosti velice plodné debaty, pokud jde o situaci e, Srbska, také o vzájemnou situaci Srbska a Kosova. nedávné e, době, kdy došlo k zranění e, několika osob v Srbsku, došlo ke zlepšení situace při těch eh, demonstracích na severu Srbska a my doufáme, že eh, Srbsko bude nadále plnit své sliby, pokud jde o regionální spolupráci. A pokud jde o mírový proces na Blízkém východě a Egypt, to bylo další téma, o kterém jsme hovořili. Pokud jde o Egypt, tam jsme mluvili o nezbytnosti pokračovat v přímých jednáních eh, v rámci kvarteta a vysoká eh, zástupkyně eh, Unie znovu zopakovala svou podporu Egyptu a tedy mírovému procesu. Paní eh, Ashton jela do, na Blízký východ eh, včera, setká se tam s panem Netanyahu a s panem Liebermanem a bude tedy hovořit o té stávající situaci v souvislosti s Egyptem. A Dále jsme jmenovali nového zvláštního zástupce pro tento mírový proces pana Andrease Rejnikeho. A pokud jde o Egypt, Národní eh, schromáždění, tedy dolní komora egyptského parlamentu, měla své první zasedání a paní eh, vysoká zástupkyně včera vydala prohlášení, ve kterém vyjádřila důvěru eh, v to, že parlament bude pokračovat v demokratických reformách a že tím uspokojí požadavky egyptského lidu po zlepšení hospodářské situace a zajištění osobních svobod. 29. ledna poté bude jednání pokračovat. Evropská unie se domnívá, že co nejdříve by vláda měla přijít, přejít z rukou eh, vojsk na civilní společnost a do konce června tohoto roku by měly v Egyptě proběhnout prezidentské volby. Po obědě jsme se zabývali s nepokojivou situací v Bělorusku a dalšími kroky Evropské unie v této věci. Bylo jasné, že je zde určitá možnost mírného optimismu. Nicméně budeme nadále sledovat situaci v oblasti dodržování lidských eh, práv a budeme nadále aktualizovat eh, seznamy lidí, eh, kteří mají zákaz vstupu do Evropské unie. K otázce Běloruska se znovu vrátíme v únoru. Ministři byli nadále poměrně znepokojeni situací v uplynulých měsících mezi Sudánem a Jižním Sudánem. Měli jsme eh, zprávu od paní komisařky Georgievy, která se zabývala hlavními problémy v té oblasti a bude ještě třeba, aby tyto dvě země vyřešily přetrvávající problémy, které mezi nimi existují. Cílem je mírové soužití obou oblastí. Nicméně my jsme zvláště znepokojeni eh, konflikty v oblasti severního Kordofánu a Modrého Nilu. Tam ty konflikty vedou k velkému množství vnitřně vysídlených osob, kterým je třeba poskytnout pomoc. Také jsme znepokojeni násilnými střety v Jižním Súdánu. A z tohoto důvodu vítáme aktivitu EEAS i členských států při vypracování zvláštní strategie, na kterou bude věnováno více než 800 tisíc euro. Rovněž jsme vypracovali, schválili závěry rady. Také jsme se e, zmínili o tragických událostech v Nigérii a v nadcházejících rozhovorech s nigerijskými orgány se budeme zabývat tím, co dalšího můžeme udělat. Zdůraznili jsme, že pro následování náboženských menšin je v každém případě špatné, protože jde o základní lidské právo. Doufám, že jste si mohli na základě mého příspěvku učinit dobrou představu o tom, jak probíhala naše včerejší Rada pro zahraniční věci. Děkuji mnohokrát. A na seznamu mám devět řečníků. Myslím si, že asi uzavřeme ten řečnický seznam, protože jinak eh, to nestihneme. Nejprve tedy prvních pět řečníků jsou v zásadě koordinátoři, takže bohužel máme každý, máte každý tu minutu. Pan Celá Franka, děkuji, pane předsedo, pane ministře. Já vás eh, mezi, vá, mezi námi vítám a chci vám popřát mnoho úspěchů do nadcházejícího pololetí dánského předsednictví. Děkuji za informace o průběhu Rady pro zahraniční záležitosti. Eh, Dánský ministr pro evropské záležitosti bude za chvíli zde mezi námi. Nyní, pokud jde o ty sankce proti Iránu, o to ropné embargo, tam eh, si myslíme, že to je důležitá strategie. Pokud jde o toho nového zvláštního zástupce Evropské unii pro mírový proces? Myslíte si, že může skutečně udělat eh, něco pro eh, zlepšení situace a již uplynulo deset eh, let od invaze do Iráku a proto by Rada bezpečnosti měla přijmout zásadní rezoluci pro zlepšení situace v Sýrii. Thank you, chair. Uh, thank you, Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, jsem rád, že zde dnes mezi námi jste. Já mám dvě otázky. První se týká Srbska. Jak byste popsal atmosféru diskusí o Srbsku? Panuje nějaké, nějaká schoda na tom, že březnové rozhodnutí by mohlo jaksi dopředu předznamenat osudy země. Máte pocit, že oproti prosincové radě došlo k nějakému pokroku? Druhá otázka se týká Běloruska. Jsou zde tedy ty rozšířené sankce, ale vedle nich jak vidíte diskuse zástupců členských států k Bělorusku? Uznali pouze, že naše stávající politika nepřináší žádné výsledky? Nebo padly tam nějaké nové nápady na to, jak přistupovat k Bělorusku a k běloruské společnosti a jak nakonec dosáhnout jakéhokoliv výsledku? Protože prozatím se vůbec nic nezměnilo, naopak se situace zhoršuje. Děkuji. Já jsem čekala, že dostanou slovo liberálové. Dobře, děkuji vám, pane, pane předseda. Děkuji vám. Eh, také já bych chtěla přivítat pana Sovendala eh, jakožto eh, zástupce Rady ministrů zahraničí, a eh, který je zároveň z naší politické skupiny, což musím říct jako zelená. Eh, pokud se eh, týče toho včerejšího setkání ministrů zahraničí o Balkáně, západní Balkáně, Srbsko, Slovo, jste říkala, že prostě je tady spolupráce nezbytná. Dnes dopoledne tento výbor odsouhlasil velkou většinou moji zprávu o a tady skutečně je třeba, aby v té regionální kooperaci se hodně pokročilo. Eh, mohli byste nám tedy říci, jaká je atmosféra, jaké jsou postoje členských zemí v radě eh, k toto já vím, že ten dialog s eh, Kosovem, že tady je určité úsilí to posunout dopředu, ale jak se tomu staví ministři? Jinak eh, dánské předsednictví je samozřejmě velice nakloněno rozšiřování. Ptám se vás, jestli eh, máte v plánu otevřít další vyjednávací kapitoly s Tureckem. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Já bych chtěl vyjádřit eh, eh, eh, nedosouhlas s embargem pro Irán. Já myslím, že to je nezodpovědné rozhodnutí, které nepomůže eliminaci jaderného potenciálu v Iránu a celém regionu. Já si myslím, že Evropská unie by měla hrát jinou roli a to eh, snažit se o mezinárodní dohodu, která by zakázala a eliminovala celý jaderný arsenál na celém světě, protože toto je pokrytecké rozhodnutí, eh, eh, že tedy vlastně my zde Eh, my eh, tedy eh, stát jeden, který má možnost, má tedy možnost zničit celý svět, se snaží zakázat tyto snahy u jiných států. To není udržitelné. Pokud chceme skutečně eliminovat jaderné zbraně, tak mm, musíme to zakázat tedy pro všechny země, které jsou schopny vysílat tyto jaderné rakety a je to velice nebezpečné opatření, které může rozpoutat drama, které se víme kontrole. A eh, embarga, no tím netrpí vlády, ale lid vždycky. A proto si myslím, že to je zcela milné rozhodnutí. Závěrem, pane předsedo, bych rád, abychom zde i definitivně uznali stát Palestinu. Děkuji. Pane předsedo, pane ministře, já vám chci poděkovat. Včera jsme si přečetli významnou zprávu eh, nové sankce vůči Iránu. Na nich se dohodla rada a Irán byl velice překvapen. Já myslím, že eh, bychom skutečně měli častěji eh, vidět podobné věci, které mají velký dopad. Já bych chtěla vědět, co si ale realisticky myslíte eh, o, o eh, motivaci, jak motivovat a tedy Irán, jakou politiku cukru a byče přijmout vůči němu, protože zatím to jsou krásné koncepce, ale teď do toho, jak to implementovat, je to velice nebezpečná situace a Evropská unie eh, více než jindy se musí chovat zodpovědně, především eh, nezávisle na Spojených státech amerických, a to především eh, v otázce Iránu. Také dovolte, abych zdůraznila to, že nesmíme zapomínat na neustálá porušování lidských práv v Iránu my zde sice pořád eh, máme na mysli geopolitické aspekty jaderných zbraní, ale nezapomínejme na to, že iránský lid trpí a i mm, zde mm, tedy útoky na novináře a podobně. Také, eh, jak řekl kolega Salafranka, Syrie nemůžeme jen tak to sledovat zpovzdálí a musíme se snažit o nekonvenční varianty, jako třeba vyzvat ekonomické elity, které jsou závislé na evropském trhu, aby se k tomu jasně postavili tam. Děkuji. How kind. I'm heartened, Chairman, that... Předsedo, eh, eh, já tedy takže eh, my eh, zde, eh, mi se nelíbí tedy to hloupé chování kvartetu vůči Palestině a Střednímu východu. A já se ptám, zda ten nový vyslanec nespůsobí ještě větší zmatky myslí, protože další osoba v terénu to spíše vnese zmatek do situace. A za druhé, můžete mi dát více informací o tom, jaká potenciální reakce by měla být na středovýchodní problémy, což by mohlo být způsobeno eh, novým kurzem politiky v Egyptě a problémy v, se, v Syrii? Děkuji. Thank you very much. It's an exciting... Děkuji. Ano. Eh, vidíte, to je zajímavá éra, kdy se děje mm, spousta věcí v různých koutech světa. Za prvé Palestina a eh, členství v OSN. Mm, a Eh, v Jordánsku eh, se teď jedná, takže nechceme to nějak narušovat. A mm, pokud se ptáte, jak je to s optimismem v hlavách ministrů zahraničí, tak eh, já si myslím, že nejsou příliš velcí optimisté. Jsou zde dvě možnosti. Za prvé, mm, Někdo chce, aby se to urovnalo v Radě bezpečnosti, v OSN. My víme, co se stane, pokud toto by měla být ta cesta, eh, kde v podstatě nic se tam neděje. A druhá možnost je dát to do valného schromáždění. A v tom případě eh, se bude hlasovat eh, o zvýšení statutu Palestiny a zdali to vůbec nastane nebo ne, nevím. Pokud bude ta vůle, tak většina evropských států podpoří zvýšení statutu eh, palestinského státu. A teď k rozhodnutí Srbska. Já si myslím, že všichni eh, si uvědomili, že situace se pohnula pohnula se správným směrem od prosince, ale pořád ještě eh, se tam hodně musí udělat, i pokud jde o Kosovo. Kosovo musí mít eh, přístup eh, tedy k celému okolí a musí mít i lepší vztahy se Srbskem, víme, v čem jsou problémy, jak je to těžké, ale hm, my využíváme každé příležitosti, abychom na ně apelovali, aby podnikli odvážné kroky a aby tedy hm, si otevřeli tak cestu do EU a já doufám, že eh, v březnu, v únoru březnu budeme schopni začít eh, přibližovat Srbsko k EU. Atmosféra je dobrá, myslím, pokud jde o to, co by se mělo stát. Teď jde o to, jaké kroky bude třeba podniknout, než vůbec Srbsko lze eh, eh, očekávat, že bude to schopno, ale nejenom Srbsko, to se týká i dalších stran a k Iránu. Ti, kteří mm, to kritizují a říkají, že jsme to neměli udělat, jenom pár úvah. Teoreticky si myslím, že máte pouze tři odpovědi na to, co udělat s Iránem. První odpověď je nic a v tomto případě je riziko, pokud eh, věříte v, té, v tu zprávu eh, eh, komise, tak Eh, pro atomovou energii, tak eh, Irán se stane jadernou velmocí a eh, ve velice krátké době a jaderné zbraně se začnou šířit na Středním východě, protože i ostatní státy se budou snažit být jadernou velmocí, anebo, a to bude hrozba pro všechny, i nás. A další možnost je používat vojenský jazyk což také není dobré řešit ten problém vojensky. A třetí jediná možnost je skombinovat sankce s, s politickým vyjednáváním. A právě mm, to je to, co, eh, o co se snaží ministři zahraničí EU. A poslední věc se týkala Egypta a Syrie Eh, v kontextu situace na Středním východě. Pokud je o Egypt, vypadá to tak, že tam, ještě to není jisté, ale budeme mít vládu, kde hlavní roli budou hrát, bude hrát muslimské bratrstvo v důsledku výsledku voleb. A asi by bylo chybou posuzovat <laughs> tuto stranu podle názvu to by se mělo posuzovat podle činu a ne podle jména. Myslím si, že Egypt eh, bude respektovat již uzavřené smlouvy, smlouvy tedy na Středním východě, a nedojde k nějakému velkému posunu v zahraniční politice Egypta, i když si nejsem jist, je třeba, abychom u toho byli a eh, abychom ochránili ten vývoj, který nastartovala mládež tam. Já sám jsem byl na náměstí Tahiry asi před rokem a jeden z mla... já jsem se setkala asi s 30-letým mladým člověkem a on řekl, já, když jsem začal, eh, tak eh, eh, tedy musím říci, že moje matka na mě byla velice hrdá. To stay, to give them... A je třeba dát lidem naději, že tento, tento přechod k demokracii, že někam povede. Samozřejmě asi to nebude přímou linkou, došlo k určitým krokům, které jsme si nepřáli, ale je třeba, abychom jim dali maximální pomoc a aby ten vývoj zůstal na té správné cestě. A teď k Sýrii. Asi my jim můžeme pomoci v tom, že tam budeme odvracet násilí a mm, aby i opoziční skupiny měly možnost eh, se vyjadřovat. A je třeba odsoudit jasně to extrémní násilí, více než pět tisíc mrtvých a spousta lidí pohřešovaných, hodně uvězněných. To je tak tvrdé že musíme eh, to jasně odsoudit. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Tak já nyní dám slovo paní Klonberg. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám za toto zhrnutí. Já bych eh, chtěla se zastavit u, té, u toho dvojího přístupu sankce a jednání. Já myslím, že eh, tady eh, myšlenka je taková, že je třeba to udržovat eh, v rovnováze. A problém s novými sankcemi je ten, že nejsou doprovázeny novými návrhy na jednání. Paní Eštnová poslala nedávno, v září, dopis a tam požadovala Iránce, aby nestanovovali předběžné podmínky. Přičemž eh, tady mělo být to, že se výsledkem to, že Irán se bude řídit eh, tím, co žádá Rada bezpečnosti. No a jestliže není iránská vláda Eh, je nyní zatlačena do rohu, tak prostě teď eh, tady máme eh, požadavek bez předběžných podmínek a navíc ten výsledek už je víceméně rozhodnutý. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, za vaši prezentaci. A to, že jste nám řekl, jaká, jsou, jaká je problematika lidských práv v jednotlivých zemích. Já bych eh, chtěla eh, vaši pozornost zaměřit na eh, přeskum lidských práv, kterou, který prezentovala paní Ašnová zde v parlamentu a také eh, se hovořilo o tom, jak je možno zlepšit jednotlivé nástroje, které máme. V parlamentu se pracuje na příslušné pra- eh, zprávě, ale mě by zajímal názor předsednictví. Myslíte si, že by bylo možné třeba do konce dánského předsednictví eh, mít jakýsi lepší přehled stavu lidských práv a možná nějaký koherentní akční plán a tak podobně poněvadž toto je pro nás velice důležitá věc. Děkuji. Mr. De Rossa. Pan De Rossa. Uh, thank you very much and, uh... Děkuji vám. Děkuji vám, pane ministře, za to, že jste tady dneska s námi. Já předsedám delegaci Evropského parlamentu s Eh, pro vztahy s eh, palestinskou legislativní radou. Eh, ke střednímu východu. Vy jste řekl, že jste o jednání tato téma hovořili nad obědem. Jak bylo to optimistické nebo ne? Jaká je šance, že tedy dojde k určitému pokroku na straně Izraelců či Palestinců na základě současných jednání. Eh, Evropská unie se eh, naštěstí dohodla na sankcích a zároveň jednání s Iránem, ale zdá se, že eh, něco podobného se neuplatňuje na Středním východě. A přesto zde, eh, je to přesto, že dochází eh, k porušování lidských práv ze strany Izraele, to je zadržování nezletilých, eh, asi stovky jsou jich v izraelských věznicích, jsou fyzicky týráni, jsou uzavřeni na samotky a mm, jsou vyslýcháni vojáky za nepřítomnosti rodičů a tak dále. Čili mě by zajímalo, jak chceme Eh, vybalancovat přístup Evropské unie a zejména zajistit pokrok v této oblasti. Paní Gomez, která je naší zpravodajkou k Libii. Ne, eh, já se nebudu ptát nic k Libii, nejbrž k Iránu. Já jsem pro sankce a já jsem pro pokračování energičtějšího přístupu k prosazování lidských práv. Já se chci ptat toto. V rámci těch eh, sankcí eh, tam se uvažovalo o jasném signálu, jasném varování evropských firm a firmám a bankám, eh, které v minulosti úspěšně tyto sankce obcházely. A k Ukrajině zajímal mě, jestli jste Eh, hovořili o možném osvobození paní Timošenkové nebo prostě její obvinění ze skutečných zločinů. A eh, země eh, jako je Etiopie, to je velice důležité ve svém regionu. Dva švédští novináři jsou tam zajati, potom týká se to dalších pěti lidí, včetně jednoho Eh, velvyslance České eh, republiky a další a další. Eh, jak dlouho se tedy bude Evropská unie dívat stranou? Pan Schulz? Ano, k Bělorusku. Vy jste řekl, že toto téma bude projednáváno znovu v únoru a že sakční kritéria budou rozšířena. Víme, že eh, zmrazení kont a eh, zákazy vstupu eh, moc nedokázali. To znamená, že také rozšíření těchto sankcí asi moc ne, ne, neudělá, poněvadž Lukašenkův režim nyní přitvrdil své represe. Do jaké míry vidíte možnost, že by Bělorusko mohlo být cílem cílených hospodářských sankcí. Já momentálně nejsem, eh, já tedy normálně nejsem eh, přísnicem sankcí, ale eh, v Bělorusku je hospodářství celkem přehledné a většina důležitých firm je v rukou režimu, tak já si myslím, že zde by cílené hospodářské sankce mohly pomoci. Já vím, že eh, v Radě ministrů zahraničí jsou proti tomu eh, snad jen dvě, tři země. Bylo by možné to nějakým způsobem překonat, zejména v případě Lotyšska. Děkuji vám, pane ministře. Nokmals. Eh, Ještě jednou mnohokrát děkuji. Já si myslím, že začnu tedy tou první otázkou, která se týkala Iránu. Opět ta otázka sdělá, jak eh, můžete argumentovat eh, tím, že ty sankce v Iránu budou skutečně fungovat? Z jakých důvodů by měly fungovat? Já si myslím, že ty důvody jsou dva nebo tři. Za prvé, iránský režim asi nebude souhlasit s tou cenou, kterou za to bude muset zaplatit. Myslím, že v Iránu o tom probíhají bouřlivé debaty. Druhý důvod. My samozřejmě Nemůžeme provádět sankce tohoto typu a zasáhnout pouze ty, kteří podporují režim. To je bohužel nevyhnutelná smutná součást těch sankcí, které prostě zasáhnou i obyvatelstvo a zasáhnou také část Evropy. Není prostě možné aplikovat sankce, které nikdo nepocítí, pokud mají fungovat. Takže my skutečně doufáme, že Iránská, iránské hospodářství již nyní klesá ve svém výkonu a ty stávající sankce, které chceme uplatnit, jsou tak rozsáhlé, že skutečně doufáme, že přinutí Irán znovu eh, zvážit svůj postup. A samozřejmě otázka je, zda vůbec eh, naše sankce někdy fungují. Odpověď je taková, že ano, někdy fungují. Včera jsme odvolali některé sankce uplatňované vůči barmě Myanmaru, protože to fungovalo. Samozřejmě vždycky se můžete ptát, co způsobilo ten posun situace v Barmě, ale já jsem si jistý, že sankce byly toho součástí. Rovněž sankce pomohly změnit situaci v Jižní Africe během apartheidu. Ale samozřejmě, že pokud ty sankce uplatňujeme, tak zatím stojí určitá moc a důležité je, aby celá řada zemí se shodla na tom, že bude postupovat společně, aby si nějaká země nezajistila to, že ropa, která původně z Iránu plynula do Evropské unie, poplyne do jiné země. Dále otázka lidských práv. Několik poznámek. My jsme vypracovali společné dánsko-německé stanovisko asi před půl rokem, které se týkalo lidských práv. Diskutovali jsme o tomto dokumentu v prosinci s ministry zahraničí a až se uvidíme e, opět v březnu na specifickém zasedání ministrů zahraničí, tak tam budeme mít e, na pořadu jednání dva body a jedním z nich budou právě lidská práva a připravíme k tomu dokument o, stanovis, o situaci v otázce lidských právech. Pro novou dánskou vládu je tato otázka velice zásadní. Právě jsme jmenovali velvyslance, který se bude zabývat lidskými právy tak, eh, aby skutečně zajistil, aby při projednávání jakékoliv otázky byla brána v potaz lidská práva. K tomu, co říkal pan poslanec de Rosa a k otázce zda se být optimističtí, pokud jde o Blízký východ. Ano, já si myslím, že je velice obtížné být eh, zde optimističtí. Já myslím si, že je to škoda, protože všichni, kdo žijí v tomto regionu v podstatě ztrácejí na tom současném vývoji. Samozřejmě, že je to velice negativní pro Palestince. Pokud jde o situaci eh, v Gáze a na západním eh, břehu, ale je to prohra i pro Izrael. A já se domnívám, že je nezbytné zde pomoci zvenčí tomu, aby se ta situace opět někam pohla, pokud s tím můžeme něco udělat. A Evropská unie samozřejmě může podpořit eh, například humanitární akce, jak v Gáze, tak na západním břehu Jordánu. A také je třeba zajistit, aby palestinská vláda nebyla v celém tom procesu oslabena, protože zde nejsou žádné lepší alternativy. Paní Gomez se mne ptala na vývoj na Ukrajině v souvislosti e, s paní Julií Timošenko. My jsme o tom s ministry skutečně diskutovali, protože se e, snažíme s Ukrajinou o asociační dohodu. Ta dohoda je již technicky připravená, ale my ji zatím nebudeme podepisovat a chceme zdůraznit, že je třeba přestat směšovat politické procesy a právní záležitosti. Nicméně to, co probíhá na Ukrajině, je velmi znepokojivé a znepokojivá je stejně taky situace v, Bíla, v Bělorusku, které se týkala ta další otázka. Prostě jde to tam špatným směrem. My ale na druhé straně nechceme vyvíjet nátlak ani na Ukrajinu, ani na Bělorusko, protože uh, oni uh, samozřejmě mají kontakty s ruskou stranou a my musíme přijít na ten nejlepší způsob, jak to provést, ale není to snadné. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že se vám podařilo odpovědět ve velice krátké době. A my vám za celý výbor ještě jednou přejeme mnoho úspěchů a také přejeme mnoho úspěchů dánskému předsednictví. Doufám, že eh, se mu podaří situaci v mnoha otázkách zlepšit. yeah. <laughs> Thank you very much. Yes. Thank you. Kolegyně, kolegové, prosím, eh, přivítejte v našich řadách Nikolaje Vamena, eh, dánského ministra pro evropské záležitosti a eh, předsedu Rady pro obecné záležitosti, který nás bude informovat o pozicích rady v oblasti eh, politiky rozšiřování, ale také finančních instrumentů. Těšíme se, co nám řeknete, pane ministře. Děkuji, pane předsedo, a především chci vám poblahopřát eh, k vašemu zvolení do funkce. Eh, vážení poslanci, členové tohoto výboru, je mi potěšením, že zde mohu vystoupit s tímto briefingem a dovolte, abych začal úvodem k prioritám danského předsednictví. Eh, poté budu pokračovat o politice rozšiřování a sousedství a jelikož je tady takový požadavek, dotknu se otázky lidských práv, poté bude část na vaše otázky. Úvodem bych rád identifikoval velice stručně čtyři hlavní priority dánského předsednictví. Eh, především eh, chceme mít odpovědnou Evropu, za druhé dynamickou Evropu, za třetí eh, zelenou Evropu a také bezpečnou Evropu. Co se týče první priority, tedy odpovědné Evropy, je jasné, že je třeba v evropských ekonomikách obnovit stabilitu a pořádek je třeba, abychom reagovali efektivně a přesvědčivě na nebezpečí vyplývající z příliš velké zadluženosti některých evropských ekonomik. To si vyžaduje ovšem politickou vůli implementovat a dodržovat nová pravidla ekonomického hospodaření, která jsou součástí evropského semestru. Jsou to pravidla, které budou poprvé naplňována během dánského předsednictví. Víceletý finanční program na léta 14, eh, tedy od roku 14, ty také mají už spoždění. V daném ekonomickém kontextu je naprosto nezbytné, aby nový rozpočet eh, dával více peněz na výzkum, vzdělávání, zelené technologie a také je to třeba spojit s finanční zodpovědností za vytváření nových, nové zaměstnanosti. Eh, další věc, která se týká Evropského růstového paktu, to je vlastně o eh, rozvoji společného trhu, který se v letošním roce dožívá 20 let a který se prokazuje jako eh, jeden z největších úspěchů v historii EU. Nicméně stále má ještě nevyužitý potenciál a eh, dánské předsednictví vidí jako svůj úkol tento potenciál využít pokud se týče naší priority zelené Evropy. Chceme vidět ambiciozní přístup k zelenému růstu. Chceme, aby udržitelnost ekonomický, evropské ekonomik byla dlouhodobá. My si přejeme eh, vypracovat eh, konzistentní politiku energetickou a klimatickou. Je čas na to, aby eh, Evropa přešla na udržitelnější způsob hospodaření a to znamená, že už nemůžeme spolehat na stále větší využívání národních, eh, pardon, přírodních zdrojů a energetických zdrojů. Je to ambice, se kterou musíme začít okamžitě. Naše čtvrtá priorita eh, bezpečná Evropa. Zde tedy chce dánské předsednictví ujmout vedení v několika oblastech. Například eh, mnoho Afričanů eh, na začátku arabského jara se vydalo do Evropy za bezpečností a ochranou. A eh, to znamená, že je třeba, abychom dotáhli do konce evropský systém udělování azylu. Dánské předsednictví bude chtít pokročit ve utváření fungujícího asilového systému. Také si myslíme, že Evropa, její přítomnost na globální scéně musí být eh, posílena a k tomu nám dává možnosti také Lisabonská smlouva eh, s Kety Ešnovou v pozici eh, zahraničního představitele. My chceme ji podporovat v čemkoliv, o co požádá. My chceme být de facto modelovým předsednictvím eh, pro fungování eh, s tímto eh, servisem externí záležitosti, tedy s Evropskou diplomatickou službou. To mě samozřejmě také přivádí na téma evropského rozšířování a politiky sousedství. Naše politika rozšířování patří k nejúspěšnějším zahraničním politikám je to politika, eh, která napomáhla mnohým změnám také v našem sousedství, má své vlastní zásluhy a jich tam mnoho. A určitě je jasné, že eh, s ní, že to prospívá celé Evropě. A to i eh, v době krize je to tak, že Evropa zůstala velice atraktivním teritoriem. Eh, to jsme viděli například eh, v chorvatském referendu o tomto víkendu, kde velká většina Chorvatů se vyslovila pro členství v Unii, což já velmi vítám. Eh, k rozšíření ještě toto. Je důležité, abychom zůstávali v těsném dialogu s parlamentem. Jedním z příspěvků parlamentu budou zprávy o kandidátských zemích a dalších zemích, které usilují o posílení vztahu s EU. Já myslím, že tato zpráva a tyto zprávy by měly být schváleny v nejbližších letech. Jejich schválení na plénu bude určitě významným politickým příspěvkem do debaty o rozšiřování Evropské unie také si myslím, že meziparlamentní dialog s příslušnými zeměmi by měl být významným příspěvkem k posílení EU, k našim hodnotám a k našemu fungování. Jako předsednictví vnímáme jako svůj úkol eh, pokračování v, příspěv, v přístupu podle zásluh. Eh, Rada eh, v prosinci eh, nastavila ve svých závěrech rámec, jak by se to mělo uskutečňovat za dánského předsednictví. Nyní k jednotlivým zemím. Evropské výhledy to je velice důležitá věc pro západní Balkán. Jde o zajištění mírové a konstruktivní koexistence v tomto regionu. My si přejeme, aby bylo dosaženo pokroku eh, v tomto našem eh, termínu předsednictví. Eh, také se budeme zabývat otázkou kandidátského statutu pro Srbsko, které se významně přiblížilo splnění politických kritérií a velmi spolupracuje v regionu. Je angažovaná také v dialogu s Prištinou. Ráda během dánského předsednictví eh, přeskoumá a zřejmě také eh, potvrdí, že Srbsko eh, se skutečně důvěrým hodným způsobem snaží o to, aby tento dialog s Prištinou pokračoval včetně tedy regionální kooperace a spolupráce s EULEX a s KFORem. Rozhodnutí v radě by mělo padnout v únoru a mělo by být potvrzeno na březnovém samitu. Já jsem eh, velice rád, že jsme eh, nedávno debatovali na, o konkrétních věcech eh, se příslušným dánským ministrem. Pokud se týče zahájení vstupních vyjednávání s Černou horou v červnu. My se tímto budeme zabývat s zvláštním důvěrem na správní stát, základní práva a boj proti korupci. Uděláme maximum pro to, aby během dánského předsednictví byly podniknuty výrazné kroky k tomu, aby země západního Balkánu se přiblížily k naplnění svých evropských výhledů a aby tento proces pokračoval také v druhé části roku. Pokud se týče Turecka, chceme pokračovat v rozšiřovacím vyjednávání. Jsem přesvědčen, že je v našem zájmu, aby Turecko nadále směřovalo k Evropě. Jednání nepokračuje nikterak rychle, ale chceme se zaměřit na dané možnosti a také jich využít. Dále chceme eh, upevňovat, pokračovat v pevných vztazích s Tureckem a chceme tedy také eh, pokračovat eh, v pozitivní agendě spolu s komisí. Eh, s Turecko momentálně toto zkoumá a my si myslíme, že tato pozitivní agenda by měla být doplňujícím stránkou přístupu jednání. Nyní k Islandu dá se říci, že Eh, za předchozího eh, předsednictví došlo k určité hybnosti a eh, my jsme třeba takovou kapitolu 33 otevřeli a hned také zavřeli. Nicméně to neznamená, že by měl Island nějaké úlevy, bude muset splnit stejná pravidla jako kdokoliv jiný a e, problematika se zatím e, objevuje v oblasti rybolovu. Čili to budeme muset e, dořešit, ale my si myslíme, že během dánského předsednictví budeme moci pokročit také v dalších kapitolách. Dovolte také několik slov o politice sousedství. Je důležité, aby tato politika nadále stavěla na konzistentním přístupu směrem na východ i na jih. Chceme si dát dispozici k tomu, abychom se aktivně angažovali eh, u našich sousedů pro, v oblasti budování politických a ekonomických vztahů. V úzké spolupráci se eh, diplomatickou službou a Evropskou komisí chceme aktivně pracovat na naplňování revidované strategie politické, eh, evropské politiky sousedství. Eh, my bychom chtěli nadále pokračovat v kooperaci se sousedy na principu více za více. Partneři, kteří jsou odhodláni naplňovat eh, lidská práva a demokracii, měli by být eh, odměněni. Pokud se týče našich východních sousedů, eh, bylo dosaženo mnohého, pokud se týče přidružovacích dohod, technické, technické jednání byla uzavřena a velice dobře pokručují jednání s Moldávií, Azerbajdžánem a Gruzií. Eh, nicméně negativní vývoj v Bělorusku eh, vylučuje stejnou úroveň spolupráce jako s jinými východními partnery. Samozřejmě velice úzce sledujeme také situaci na Ukrajině a doufáme, že dojde ke změně eh, domácí, na domácí politické scéně a že bude možné podepsat a ratifikovat asociační dohodu pokud se týče východního partnerství, dánské předsednictví ve spolupráci s diplomatickou službou a komisí bude spolupracovat na cestovní mapě, eh, která by měla být eh, dohodnutá na ministerské úrovni v květnu a červnu. Pokud se týče eh, našich dalších partnerů, eh, už eh, tedy arabských partnerů, už bylo řečeno a je třeba zopakovat, že arabské jaro je velice důležitý vývoj a je to historická výzva. Vzhledem k tomu, co nám umožňuje Lisabonská smlouva, měli bychom být schopni eh, silné a koordinované odezvy. Mm, samozřejmě nám jde o to, aby v našem sousedství byly stabilní demokracii. SWIFT, nové liberalizace obchodu a podobně. To jsou všechno součástí tohoto přístupu. Samozřejmě, že existují určité oprávněné obavy z některých dopadů ze strany našeho eh, průmyslu, ale určitě bychom neměli zapomenout na naše základní strategické zájmy a sice to, že eh, Evropská unie je potenciálním partnerem pro Střední východ a Afriku, zejména severní. A nyní pokud se týče lidských práv. Lidská práva, jejich opev, posilování a e, právní stát, to jsou zásadní principy v EU, e, které řídí naše jednání interně i externě Eh, také mm, naše vysoká představitelka toto řekla eh, na své poslední návštěvy Evropského parlamentu. Eh, prostě lidská práva to je taková stříbrná niť, která se táhne celou, celým vějířem našich politik. Dánské předsednictví plně souhlasí a vítá společné vzdělání, sdělení vysoké představitelky a Evropské komise o tom, že je třeba sefektivnit přístup. Dánské předsednictví dále vítá navrhované oblasti akcí pro eh, iniciativy, jako je třeba mechanismus naplňování politik a mm, budování partnerství a eh, společný hlas pro celou Evropskou unii, eh, která Eh, který de facto dává Evropské unii daleko větší význam na mezinárodní scéně. Proto tedy eh, naše eh, diplomatická služba je velice důležitým nástrojem jak pro Unii jako celek, tak pro jednotlivé státy. V loňském roce jsme se opět utvrdili několikrát, že lidská práva jsou univerzální a že všichni chtějí žít eh, v důstojnosti a svobodě. To se týká nejenom arabského jara. Eh, to eh, samozřejmě potrhuje univerzální deklaraci univerzálně lidských práv, která je 44 let stará v letošním roce. Dánské předsednictví chce úzce spolupracovat s vaším výborem. Máme stejné hodnoty, stejné úkoly. No a nyní je třeba pustit se do práce. Thank you very much for this. Děkuji za velice ambiciozní pracovní program a e, budeme vám pomáhat, aby se proměnil v konstruktivní výsledky a minutu má pan Kasulidis za EPP. Máme devět kolegů, kteří žádají o slovo, takže apeluji na stručnost. Děkuji, pane předsedo. Já zde chci přivít pana, pana ministra a popřát eh, mu a jeho zemi velice úspěšné předsednictví, tak aby výsledky tohoto úspěchu i e, e, mohly e, být převzaty Kyprem, který po vás nastoupí a budeme moci navázat na ty vaše priority, které vy jste nám dnes představil, ale také i navážeme na ty politiky, které se týkají rozšiřování sousedství a lidských práv. Teď k roli parlamentu. Já s uspokojením kvituji, že ano, úsilí o rozšiřování a to jsme mm, jste hodně slyšeli od zpravodaje a dalších, že eh, se to hodně zaměřuje na eh, Balkán a jeho perspektivu, eh, potom i zde Eh, se hovoří o, Kyp, o Turecku hodně a já vám mohu říci, že Kypr se bude chovat neutrálně a profesionálně eh, mm, eh, v následujícím poletí a doufám, že se podaří přesvědčit Turecko, aby otevřelo ty dostupné kapitoly a to se vám snad podaří k tomu přesvědčit a Kypr na to naváže. Také jsem rád slyšel, že ta pozitivní agenda není e, náhražkou vyjednávání. Ale e, teď moje otázka, pane předsedo. Ta se týká politiky sousedství na jihu. Já bych chtěla, abyste se vyjádřil k tomu bodu, který se týká persekucí křesťanů. Obávám se, že se to zhoršuje e, po arabském jaru, bohužel v Iráku, v Egyptě. A my v Evropě, my jsme velice citliví na otázky rasismu a diskriminace vůči jakémukoliv vyznání všude na světě. Děkuji. Děkuji. To byly ale dvě a půl minuty. Já doufám, že koordinátor za socialisty půjde příkladem. Já jsem vždycky disciplinovaný, pane předsedo. Děkuji za slovo. Děkuji, pane Vamene, že jste nám řekl, jaké jsou vaše priority a ambiciozní plán rozšiřování. Dánsko tomu věnuje velkou pozornost. Já doufám, že stávající předsednictví bude příkladným v tomto a e, máte šanci teď učinit rozšiřování o západní Balkán nezvratné. E, týká se to třeba Srbska, Černé hory. A možná, že by bylo dobré nalézt řešení, eh, jak pokračovat v dialogu s Tureckem. A mm, víme, že i Makedonie. Makedonie to je téma velice citlivé v parlamentu i v radě, takže také se zamyslete, co s tím uděláte. A i <clears throat> vás budeme podporovat eh, v revizi externích vnějších nástrojů, těch předvstupních nástrojů, eh, tak abychom do konce vašeho předsednictví udělali gro této práce a teď eh, k politice sousedství. <clears throat> Celá řada voleb se konala v Rusku například, také budou v březnu, potom v Bělorusku, na Ukrajině, v, v Gruzii, možná i v Moldavsku se budou konat volby, takže bychom měli to sledovat, protože zde v některých zemích jsme viděli i negativní vývoj a také ani Ostat, neměli bychom dovolit, aby se odchýlili od té nastoupené cesty. A potom ještě Rusko eh, a eh, tedy s tou eh, Putinovou myšlenkou tého unie možná a Rusko zvyšuje svoji propagandu, takže to musíme bedlivě sledovat, jak se to všechno vyvine. Děkuji a já jsem byl snad více disciplinovaný než kolega z EPP. Děkuji, pane předsedo. Pan předseda bez mikrofonu. It's a bit more. O trochu více jsem byl disciplinovaný. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl eh, uvítat eh, úsilí pana ministra pokračovat eh, v rozšiřování, ale bych chtěl navázat na eh, další dvě témata. Za prvé, Zaměstnanost a růst. Pane ministře, vidíte nějakou příležitost, jak rozšířit vnitřní trh a co uděláte pro to, abyste apeloval na komisi, aby opět otevřela jednotný trh pro služby, což posílí růst a zaměstnanost v EU. A za druhé, vaše zelená agenda e, spolu s vašimi kolegy v e, radě e, budete respektovat tu zprávu a cestovní mapu 20 2050, eh, eh, to znamená, eh, jak na tom budeme v roce 2050, pokud skutečně se nám podaří o těch 20 snížit emise. Já chci uvítat dánské předsednictví. Dvě otázky. Myslíte si, že je zde nejmenší šance vůbec se dohodnout na opatřeních pro řešení ekonomické krize, ať jste uvnitř nebo i mimo eurozóny. A za druhé, vzhledem k dánské zkušenosti z eh, útoky na svobodu médií, jaké kroky hodláte přijmout, eh, abyste chránili eh, tuto zásadní demokratickou hodnotu? A pokud mi se to podařilo za minutu, tak určitě ostatním také. A poslední má slovo pan von Krundek. Paní. Děkuji. Děkuji, mm, pane předsedo, děkuji panu ministrovi za prezentaci. Eh, já bych chtěla eh, zde zmínit téma spolupráce s parlamentem. Vy jste zmínil eh, i ty různé komentáře v dánském tisku, že je to těžkopádné spolupracovat s parlamentem a Eh, takže mohl byste eh, to, to, to, to vaše komentáře nějak vysvětlit? Děkuji, říká pan předseda. Pane ministře. Thank you. Děkuji. Já bych chtěla na úvod říct, že jsem velice rád, že mám příležitost reagovat na vaše otázky a komentovat vaše připomínky. K tomu, co říkal pan Kasulidis. Vy jste řekl, že je pro vás důležité říci, že Kypr bude vykonávat své předsednictví v souladu s veškerými pravidly Evropské unie. Já mohu říci, že dánské předsednictví má v nadcházející kyperské předsednictví plnou důvěru, že se nám podaří najít cesty spolupráce a budeme nadále přáteli. Pan Kasulidis rovněž zmínil problematiku křesťanů v severní Africe. Je zcela jasné, že stanovisko dánského předsednictví, já doufám, že i všech členů tohoto parlamentu a členů Evropské unie, je, že je třeba podporovat eh, lidská práva a právo na náboženskou svobodu bez ohledu na konkrétní náboženství a místo, kde chce člověk tuto svou svobodu vykonávat. Takže pokud jsou křesťané předmětem útoků, je to pro nás velice znepokojivé, musíme se tím všichni zabývat. Pokud se k tomu znovu dojde během dánského předsednictví. Otázka pana Vigenena z Bulharska. On hovořil o tom, že během dánského předsednictví by mohlo dojít k nezvratným krokům, pokud jde o Srbsko a Černou horu. Já doufám, že tomu tak bude. My doufáme, že je možno nalézt řešení srbské otázky na Radě pro obecné záležitosti v únoru a poté je schválit na březnové radě. Právě jste slyšeli to, co říkal náš minister zahraničních věcí. Ten proces směřuje správným směrem, ale dosud zpívá vyřešit určité otázky. Nicméně jsme plně naděje a doufáme, že se to podaří v případě Srbska a doufáme, že i Černá hora postoupí ku předu během dánského předsednictví. Pokud jde o bývalou Jugoslávskou republiku Makedonie, Firom, Dánské předsednictví řeklo včera jasně, řekl zcela jasně všem zúčastněným aktérům, že chceme nalézt řešení, myslíme si, že to je v zájmu všech zúčastněných a my doufáme, že k tomu dojde. Víme, že to je obtížná věc. Ale víme také, že potřebuje řešení, které musí zúčastněné strany nalézt. A my proto apelujeme na obě strany, aby se o to řešení pokusili. Pan Watson se ptal na to, co můžeme udělat v otázce zaměstnanosti a růstu. Ano, pokud jde o vnitřní trh, my se budeme snažit podporovat reformní iniciativy, těch 12 iniciativ, které navrhla Evropská komise a doufám, že to budeme dělat v úzké spolupráci s Evropským parlamentem. Myslíme si, že je to velice důležitý nástroj podpory růstu v Evropské unie. A také bychom chtěli, aby Mezinárodní měnový fond nasměroval své fondy právě na ty iniciativy, které v Evropě podpoří růst a zaměstnanost. A také pokud jde o tu zelenou agendu, i tam se bude dánské předsednictví snažit pokročit ku předu co nejvíce. Pan Atkins se dotazoval na vliv eh, Dánska, pokud jde o směřování evropské ekonomiky. Ano, my uděláme v podstatě, my uděláme vše, co bude v našich silách. Máme zde to eh, evropské pololetí, během evropský semestr, během dánského předsednictví a my se budeme snažit být jakýmsi mostem mezi členy eurozóny a těmi deseti členskými státy, které nejsou členy eurozóny. Myslíme si, že to je velice důležité. A samozřejmě budeme také zdůrazňovat demokratické hodnoty, pokud jde o svobodu tisku. To budeme také zdůrazňovat. Je to důležité pro Dánsko i pro dánské předsednictví. A nakonec paní Kronberg z Finska hovořila o spolupráci s Evropským parlamentem. Ano, souhlasím, bude to důležité. Neznamená to, že to chceme pouze nějakým způsobem formalizovat. My si uvědomujeme, že Evropský parlament bude klíčovým spolupracovníkem pro dánské předsednictví, ať jde o zahraniční záležitosti nebo o otázky reformy jednotného trhu, abych zmínil jen několik příkladů. A jak jsem zmínil na úvod svého příspěvku, domníváme se, že zpravodajové mohou v oblasti zahraniční politiky hrát velice důležitou roli a budeme také pečlivě naslouchat doporučení zpravodajů a obecně Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji, pane ministře. A nyní zde máme druhé kolo otázek. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, vy jste na začátku hovořil o ekonomické zprávě a na konci jste hovořil o lidských právech, která jste správně popsal jako univerzální ale v důsledku dohody nebo smlouvy o hospodářské správě může v Irsku dojít k referendu a já mám v této souvislosti na vás otázku, zda dánské předsednictví bude respektovat a zda přijme výsledky referenda v Irské republice, pokud jde o tuto dohodu nebo smlouvu. A nebo lidská práva přestanou platit, jakmile se přestanou hodit, protože takové stanovisko zastávali vaši předchůdci. Děkuji, paní Gomez. By talking... Eh, vy jste eh, začal tím, že jste hovořil o neudržitelném zadlužení a to, jak se s tím nyní Evropská unie vyrovnává a já si taky myslím, že ta efektivnost evropské politiky zase není až tak velká. Chtěla bych se zeptat, eh, bude dánské předsednictví klást otázky ministrům eh, v tom smyslu, zda se chtějí eh, zabývat jaké jsou tedy principy, jak jsou priority eh, Evropské unie, eh, pokud se týče bezpečnostní politik a tak dále. Podívejme se třeba na Portugalsko, eh, kde došlo k takzvané privatizaci, což znamená, že strategické akcie v elektrárnách a a v rozvodné síti se dostali do rukou komunistických stran to má skutečně vážné důsledky a víme, že to týká třeba pokročilých eh, obraných technologií. Jste skutečně připraven, eh, jak si eh, toto udržovat v povědomí, povědomí ministrů? Pan Kukan, děkuji vám, pane ministře, vy jste řekl úvodem, Eh, konstatováním, že rozšířo, politika rozšířování eh, patří k úspěchu Evropské unie a já si myslím, že takto by to mělo být zachováno do budoucna. Poměrně podrobně jste se zmiňoval o zemi, jako je Srbsko, Černá hora, nyní Makedonie, Island, eh, který je bezproblémový, ale každopádně rozhodnutí, které byla Eh, odložená z loňského roku by měla být přijata během vašeho předsednictví. Já bych chtěl připomenout ještě další země, eh, které chceme udržet na směrem, nasměrovány k EU. Albánie, Bosna a Hercegovina, to je velmi obtížný případ, ale aspoň jaké si výsledky tady byly dosaženy, také Evropská agenda pro Kosovo, eh, dialog o liberalizaci vízového režimu. Tyto země Eh, kde se eh, dějí věci správným směrem, by měly být povzbuzovány, neměli bychom na ně zapomínat. Takže my vás určitě v tomto podpoříme, pokud to budete dělat. Děkuji a ještě paní Boskut jako poslední řečnice. Děkuji vám, pane eh, předsedající, pane ministře. Mám řadu otázek. Vy jste velice pozitivně hovořil o agendě, která se týká vůči, tedy o pozitivní agendě vůči Turecku, která ovšem nemůže nahradit eh, vyjednávací prostup. Já mám otázku tuto. Během několika předsednictví eh, nebyla otevřena jediná kapitola. Eh, chcete to změnit? Dále Bosna a Hercegovina Eh, ta má několik týdnů novou vládu. Co chce danské předsednictví vykonat tady, aby se něco pohlo ku předu? A poslední otázka. Já jsem vás poznala na eh, zasedání eh, socialistických žen, kde jsme se bavili o právech žen. Teď se tedy bavíme o africkém a arabském prostoru. Kolik pozornosti se zde bude věnovat ženským právům. Ano, děkuji vám, pane ministře, máte slovo. Děkuji vám. Tak. Eh, tak, především já plně respektuji eh, cokoliv, jak se rozhodnou Irové. A podle mě Irové mají úplně stejná práva jako všichni ostatní, pokud se týče lidských práv. To bude naprosto pevná pozice dánského předsednictví a já bych řekl, že také eh, kteréhokoliv jiného předsednictví. Já se velice těším na spolupráci s irskými přáteli, kteře, kteří převezmou předsednictví hned po Kypru a já jsem si jistý, že eh, Irsko bude nadále eh, hrát významnou roli v naší evropské rodině. K paní Gomez, která říká, že si musíme uvědomit, že eh, tam, kde členské země podnikají reformy a iniciativy, tak to má určité důsledky a někdy jsou to důsledky, které se třeba takto neočekávají. Já bych řekl, že žijeme v velmi obtížné době a také jsem přesvědčen, že každá vláda, nejenom portugalská, ale prostě všechny eh, vlády českých zemí musí při, přijímat těžká rozhodnutí a já si myslím, že eh, si musí sami najít nejlepší přístup k zajištění zájmů své země. To je skutečně na každé vládě, aby si to takto dělala, nikoli na dánském předsednictví. I, I agree that the... yes. Ano, já souhlasím. Souhlasím s vámi. Evropa se nachází opravdu v obtížné fázi své historie a v členských zemích je třeba eh, přijímat těžká rozhodnutí. A samozřejmě, že rozhodnutí jedné členské země mají vliv také na jiné členské země. Já chci říci, že je třeba si uvědomit, že eh, je součástí suverenity každé členské země a její vlády, aby si zvolila vlastní nástroje implementace svých rozhodnutí. Samozřejmě, že s tím můžete souhlasit či nesouhlasit podle toho, jakou politickou filozofii vyznáváte, ale je to skutečně právo eh, každé členské země. Pan Kukan říká, že souhlasí s tím, že je důležité, abychom se bavili o Balkánu a o vývoji na Balkáně. Nicméně měli bychom mít na paměti to, že jsou i další země, eh, které Eh, tady nebudou eh, předmětem jednání v eh, březnu nebo během dánského předsednictví. Pokud se týče Albánie, vítám nedávnou dohodu mezi vládou a opozicí o ustavení parlamentní komise pro volební reformu. Ale samozřejmě po verdiktu v případě Mita, který byl překvapivý pro mnohé, řekl bych, že je důležité, aby pokrok byl v té zemi dosahován v rámci právního státu. A co se týče Bosny a Hercegoviny, eh, které, o které hovořil také pan Buskut, já jsem potěšen eh, dohodou o utvoření vlády a já se tedy těším, eh, že tato vláda eh, vydrží a že bude tedy vytvořena, jak se patří. A také doufám, že naše dohody budou eh, co nejdříve platit. Ale vlastně bych chtěl říci, že si přejeme, aby tyto země měly dlouhodobý výhled na členství demokratickém klubu. Ale je třeba také říci, že mnohým zbývá ještě dlouhá cesta. Dále zde zazněla otázka, eh, k, Bos- o, k Turecku od pana Boskuta. A sice, jestli očekáváme, že bude možno otevřít nové kapitoly s Tureckem. E, pokud to bude možné, určitě to uvítáme, ale nečekáme zázraky e, v vyjednávání s Tureckem. Všichni víme, že je to těžké. My tedy uděláme všechno to, co je možné, ale v podstatě to musí udělat obě dvě strany. A proto čeká nás eh, mnoho těžkých jednání a dánské předsednictví se bude snažit eh, odvést co nejvíce práce, ale samozřejmě jsou to obtížné časy, pokud se týče právě turecké tematiky. Děkuji vám, pane ministr. Právě jsme to zvládli 6.30. Děkuji vám, že jste mezi nás dnes zavítal. S jménem vlastním, jménem celého výboru vám přeji mnoho úspěchu v rámci dánského předsednictví. Tím jsme se dostali ke konci našeho programu. Příští zasedání bude v úterý 20. 31. ledna v 10 hodin. Děkuji vám.